Přeji vám všem překrásný dobrý den a vítám vás na zasedání našeho výboru pro kontrolu rozpočtu. Srdečně mezi námi vítám místo předsedkyni Evropské komise, paní komisařku Georgievu. Vítejte, těšíme se na výměnu s vámi. Máme málo času. Generální tajemník Evropského parlamentu onemocněl, takže musíme posunout schůzku s ním na Štrasburg a doufám, že vy všichni budete moci přijít. To bylo všechno ke sdělením předsedy. A teď se dostáváme k bodu 3. Absolutorium komise s pravodajkou parlamentu je Martina Dlabajová a účetní dvůr dostává slovo pan kolega Lazarov. Prosím pěkně. Madam Chair, Madam Paní předsedkyně, vážení poslanci, a paní zpravodajko, paní místopředsedkyně, je mi ctí, že vám mohu představit zprávu e, Evropského účetního dvora, pokud jde o e, absolutorium za rok 2014. Jde o to, abychom se zaměřili také na novou kapitolu 2 výroční zprávy. Už jsme diskutovali za přítomnosti mého kolegu s příslušnými komisaři detailní závěry těchto hodnocení, ať už je to první rok programového období v roce 2014 e, až 2020 to znamená, že tu jsou eh, kapitoly 5 až 9 týkající se MMF. Snažíme se tedy e, dostat e, kompatibilitě v souladu s novou strukturou zprávu. Kromě toho jsme tedy poskytli chybovost a také dodatečné odhady, e, pokud jde o sociální záležitosti a rozvoj venkova. V roce 2015 příslušné výroční zprávě budeme pokračovat v tomto hodnocení a zavedeme také kapitolu o bezpečnosti zaměstnanosti a občanství a e, také příslušné míry chybovosti. E, to se objeví ve výroční zprávě za rok 2016. Co e, tedy v našem výroku konstatujeme. Dospěli jsme k tomu, k tomu že účetnictví tedy správně zobrazuje transakce, je důvěryhodné, tak jak tomu bylo od roku 2007. Jinými slovy jsme tedy to podepsali. Kromě toho bychom měli prověřit eh, správnost eh, transakcí, to znamená, jestli ty výdaje eh, a příjmy podléhají a odpovídají pravidlům. Podle našeho názoru to proběhlo legálně a správně. My jsme prověřili evropské účty a zároveň Zároveň tady eh, musíme dát záporný výrok, eh, pokud jde o platby. Eh, kromě toho jsme tady zaznamenali příslušnou chybovost a také jsme konstatovali, že se držíme té míry 2%. A nyní tedy krátký odkaz na analýzu našich závěrů. Všechny kapitoly víceletého finančního rámce jsou dotčeny materiální mírou chybovosti, přičemž tedy nejdůležitějšími tématy je eh, sociální eh, soudržnost 5,7% a kromě toho 5,6% to se týká konkurenceschopnosti pro pracovní místa. Eh, nejnižší míra chybovosti naopak byla procenta 4, ta, to je chybovost, eh, pokud jde o sdílenou zprávu se členskými státy a potom eh, výdaje zpravované eh, přímo komisí. Nejdůležitějšími faktory k této chybovosti jsou tedy náklady, což je 31 z celkové úrovni celkové úrovně je také závažné chyby ve výběrových řízeních a také nesprávné prokazování ploch zemědělci. V kapitole, v kapitole 1 jsme analyzovali vztah mezi typem výdajů a mírou chybovosti. Dospěli jsme k tomu, že odhadovaná míra chybovosti, eh, tedy 5,5 je eh, dvojnásobná, eh, to znamená, že tady měla být míra pouze 2,7 Podobně jako v loňském roce jsme provedli nápravná opatření u úřadu ve členských státech a to mělo pozitivní dopad na odhadovanou míru chybovosti. Bez těchto kroků by ta celková míra chybovosti byla 5,5% e, na místo 4,5%. E, kapitola 1 dále poskytuje plnou analýzu těch chyb a ukazuje, že významná míra, je, význam, významná míra těchto chyb je napravena ještě předtím, než eh, je to realizováno. Kromě toho tedy se snažíme věnovat také nápravným opatřením. Eh, výdaje v období 2000 až 2006 zatím nebyly definitivně ohodnoceny komisí, nicméně vítáme snahu komise Eh, ohodnotit budoucí nápravu, eh, nápravná opatření, nicméně bude to tedy vyžadovat ještě další eh, opatření, protože více než 2 miliardy euro bude napraveno v následujících letech podle eh, ohodnocení, které poskytla komise. Nová pravidla, která se týkají plateb období 2014 až 2020, se více soustředí na roční cyklus. Očekáváme, že komise tady poskytne první kroky v tom, že tady eh, získá další eh, důvěryhodnost. Evropský účetní dvůr vidí jednoznačnou mm, potřebu toho, abychom výdaje pečlivě prověřovali, protože je tady trvale vysoká míra chybovosti a to se musí objevit i v přeskumu v polovině období, protože ten poskytne dobrou příležitost pro to, abychom toto analyzovali. Nyní se velmi stručně dotknu také nové kapitoly 2, to znamená rozpočtový a finanční management. Tady jsme eh, osvětlili individuálně toto téma, pokud jde o. Eh, analyzovali jsme to tedy poprvé. V minulosti to bylo součástí kapitoly 1. V této kapitole jsme tedy poskytli analýzu eh, pokud jde o absorpční schopnosti Evrop, z hlediska evropských fondů. Ta analýza ukazuje, že v některých členských státech je tomu tak, že mm, národní míra Eh, kofinancování tady odpovídá celkovým výdajům. Články, eh, částky, které se mají v budoucích letech zaplatit, zůstávají na vysoké úrovni. Komise by měla zvážit opatření, která by vedla k tomu, že tady dojde ke snížení stávajících závazků. Eh, to se týká uzávěrky programu 2007 až 2013. S radostí konstatuji, že komise se držela našich doporučení a především se snaží o dlouhodobý výhled protože takovýto dlouhodobý výhled by měl rozpočtovým orgánům a dalším zúčastněným stranám pomoci v tom, aby dobře odhadly eh, rozpočtové priority. Jak již bylo naznačeno eh, ve výroční zprávě za rok 2014 společně s komisí se nám podařilo vyřešit otázky, které byly v minulosti předmětem diskuze s výborem KON, to znamená eh, chyby ve výběrových řízeních a různé názory na podmíněnost. Tato Eh, diskuze tady bude pokračovat s ohledem na další výzvy. Paní předsedkyně, paní zpravodajko, vážení poslanci, navzdory pozitivní zprávě je tu ještě velká možnost zlepšování se, pokud jde o performance, výkonnost. Paní místo předsedkyně komise má před sebou náročný úkol, protože eh, se tedy musí snažit o to, aby rozpočet se soustředil na výsledky a na eh, výkonnost. První krok směrem tomuto cíli již byl přijat, byl podniknut zamítnut. E, nicméně cesta je ještě dlouhá a my tady budeme komisi nápomocni. Můj kolega následně představí další kapitolu a výsledky evropského rozpočtu. My se tedy snažíme zachovat naši nezávislost, nicméně si musíme uvědomit, že jsme všichni partneři v jednom evropském projektu a že každý z nás má různé e, kompetence. My e, to znamená, jak já, tak, na, tak naši kolegové budeme nápomocni všem dalším zúčastněným stranám, ať už je to parlament, komise a další orgány. Já předem děkuji za konstruktivní spolupráci při tom, eh, když budeme společně řešit výzvy, před kterými stojíme. Děkuji tedy paní zpravodajce a dalším poslancům výboru KONT za konstruktivní diskuzi o otázkách, které spadají do mé kompetence a velmi se těším na, na nadcházející konstruktivní spolupráci. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Víme, že inovace ve výroční zprávě účetního dvora je opravdu velice hodnotná, protože kapitola týkající se performance je pro nás nesmírně důležité, proto nás těší, že účetní dvůr přijal eh, tuto naši připomínku. Eh, I vás srdečně vítám a máte slovo. Thank you. Eh. Děkuji vám. Takže ke kapitole 3, tedy kapitola týkající se výkonnosti. Jak víte, ten souhrný eh, zpráva se týká nesrovnalosti, ale v kapitole 3 se zaměřujeme odlišným způsobem, co se týče tedy výkonnosti evropského rozpočtu. V tomto roce jsme v této kapitole 3 pokryli tři hlavní oblasti. V první řadě tedy jsme si vzali určitá ponaučení z dostupných zpráv protože když se podíváme na, ten, na ty celkové výdaje, tak používáme tuto kapitolu týkající se eh, výdajů asi soustředíme na ty zvla, zvláštní zprávy. Tedy používáme také um, analýzy výroční zprávy komise a pak konkrétně jsme se také zaměřili na to, zda evropský rozpočet se orientuje na výsledky a odpovídá to i Evropské strategii 2020. Takže k té eh, zvláštní zprávě měli jsme v roce 2014 21 eh, zpráv to samozřejmě odráží celou tu škálu zaměření evropského rozpočtu, to znamená od dopravy až po zemědělství a tam jsme se zaměřili na, nebo rozdělili práci do dvou týmů na nátlak, tlak, který existuje při, při udělování mm, prostředků. Takže k tomu reportingu Evropské komise Máme tu tedy eh, prohlášení o výkonnosti ze strany komise, článek 3, co se týče zpráv o týkajících se hodnocení. Tyto zprávy se vykonávají každoročně a zaměřujeme se tam tedy na uh, užitelnosti, uh, za, uh, na u, ukazatele, které směřují k zjišťování potíží. A zatím jsme zjistili, že ten článek 3 zatím není ještě úplně adekvátní pro uh, toto řádné hodnocení. Uh, a, a samozřejmě komise vám určitě popovídá ještě o tom uh, hodnocení výkonnosti a účetní dvůr samozřejmě se snaží být nápomocný v této práci, hodnocení a my také uznáváme tu těžkou práci, která připadla na komisi, co se týče tohoto hodnocení. A my doufáme tedy, že i tato hodnotící práce bude provedena co nejrychleji a ehm, myslím si, že ehm, budeme eh, kvalitně spolupracovat, náš účetní dvůr a komise. Eh, samozřejmě, eh, že si přejeme tedy, aby všechny ty dostupné hodnotící metody se daly dohromady, abychom tu měli komplexní způsob hodnocení. A co se týče tedy té strategie 2020 evropského rozpočtu, tady jsme se snažili opravdu, aby ty evropské výdaje odpovídaly vysoce um, stanoveným cílům Evropské unie. A uh, zda tedy byl uh, rovnoměrně rozdělován mezi členské státy. Takže uh, uvědomuje si také, že jsou tu různé dohody o partnerství a snažili jsme se o dodržení souladu. Myslíme si, že je třeba ten souhrný rozpočet také, roz, eh, nebo to hodnocení rozdělit do jednotlivých cílů podle, jednotlivé, podle jedno, těch jednotlivých stanovených cílů. A víme tedy, eh, že příští víceletý finanční rámec víceméně eh, skončí přibližně ve stejnou dobu, kdy bude končit strategie 2020, takže nyní je taková dobrá příležitost pro takovou střednědobou revizi. A samozřejmě vše je velice složité. Je třeba, aby se i v rozpočtu odrážely všechny ty vysoce politické cíle. A musím říci, že ten reporting je stále ještě omezený. Ostatně uznává to i samotná komise. V podstatě je to zapříčněno tím, že ty dostupné výdaje z těch předchozích programů v podstatě ještě e, do nich nebyla zapracována ta strategie 2020. Co se týče fondu ESA, ty partnerské dohody tam jsou samozřejmě takovým středobodem tohoto rámce. Tady eh, se stanovuje, že by členské státy eh, měly dostat eh, dostupné prostředky. Konkrétně se tu zmiňuje pět partnerských dohod. Myslíme si, nebo zjistili jsme, nebo položili jsme si otázku, jaké je propojení mezi těmi fondy ESI a strategii 2020 a zaznamenali jsme, že se to stále ještě řádně neodráží v těch partnerských dohodách, ty stanovené cíle. To znamená, to je jedno zjištění a klademe si tedy otázku, jak to dopadne s tou strategií 2020, pokud se to řádně nepropojí. Dále je důležité se také zaměřit na eh, dosažení výsledku i v těch dohodách o partnerství. Samozřejmě je třeba zajistit, aby evropské aktivity byly e, v souladu se stanovenými cíly, aby vše bylo koherentní. Tyto dohody o a, je třeba tedy, abychom nepromarnili příležitost k jejich splnění. Máme tu společné ukazatele, které by měly zajistit to nezbytné kvalitní zhodnocení, nicméně stále tady vnímáme i ze strany členských států určitá slabá místa. Členské státy by do svých partnerských dohod měly zahrnovat také kvantifikovatelné eh, výsledky, které je možné eh, splnit. Zatím toto je taková slabá stránka. V loňské roce jsme poukazovali na určité chyby, eh, bohužel nedošlo k jejich napravení a to nás znepokoje. Stále tu také nevidíme ani v tomto směru nějaké zásadní finanční pobídky. Takže to bylo ke kapitole 3, paní předsedkyně. Já se omlouvám, že jsem hovořil příliš eh, rychle. Já jsem ty dolmetscher wirklich atemlos. No, eh, Zůstali jsme takřka bez dechu a tlumočníci také. Eh, takže možná, že ta kapitola o performance je velice obtížná kapitola. Máme tady celou řadu kritických otázek. Paní místo předsedkyně, dovolte, abych vám nejprve srdečně poblahopřála. Já nevím, jestli to viděli kolegyně a kolegové, ale v lednu 2016 USA uveřejnili zprávu o humanitární pomoci, eh, která se týká překonání finanční propasti. A paní místo předsedkyně byla jednou z autorek, a to je velice důležitý dokument eh, související souvisí s, se zvládáním imigrantské krize a s tím já předstupuji před naše občany. Takže paní místo předsedkyně máte slovo. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně, paní zpravodajko, vážení členové výboru členové účetního dvora, dámy a pánové, poslankyně a poslanci. Eh, dovolte, abych velice pokorně začala s uznáním toho, že s konstatací toho, že svět se nachází v velice komplikované situaci a eh, v této souvislosti diskuse, kterou máme, eh, má ještě daleko významnější aktuální význam, když se díváme na to, co by mělo být uděláno pro to, abychom to skutečně učinili. Dovolte, abych využila této příležitosti a v kontextu udělování absolutoria pro rok 2014 s vaším výborem mám eh, poděkovat za otázky, které jsme obdrželi písemně. My jsme vám poskytli detailní odpovědi a samozřejmě budete-li mít přání po dodatečné informaci, samozřejmě velice rádi vám je zodpovíme. Dovolte, abych eh, ještě vyjádřila, že bych chtěla mm, se zmínit o čtyřech záležitostech. Výsledky, eh, chybovost, transparentnost a lidské zdroje. A Dovolte, abych nejprve poděkovala Evropskému účetnímu dvoru. Právě jsme si vyslechli od pana Cardiffa mm, informaci o práci, kterou dělal zejména on, ale také pan Lazaro. Abychom začali postup udělování absolutoria tento rok tím, že budeme volat po novém holistickém přístupu, který bude orientován na výsledcích. To je něco, co, slyší, co jsme slyšeli i od paní zpravodajky, paní Dlabajové. A v tomto ohledu já skutečně věřím, že proces udělování absolutéra je nesmírně důležitý, protože by měl mít zcela nový přístup. Za komisi mohu říci, že velice vítáme přísný význam na dodání co nejlepších výsledků, co se týče evropské přidané hodnoty vznikající na základě peněz našich daňových poplatníků pro všechny projekty, pro všechny projekty, eh, které dostávají podporu z evropského rozpočtu. Jak jistě budete vědět, chceme, aby tady bylo, aby toto platilo jako orientace pro rozpočet a víte, že také se změnilo hodnocení dopadu toho, jak peníze utrácíme. Za prvé, jak, tím způsobem vydáváme peníze, čili kvalita výdajů, hodnocení, jakým způsobem to hodnotíme. A tady vidíme, že tu máme prostě eh, dvoustranný pohled, protože tady máme dosažené výsledky a zároveň eh, způsobilost spolehlivost. Eh, intenzivně hledíme na dosažení politických závazků a technické odborné expertízy a meziinstitucionální spolupráci pro implementaci tohoto postupu orientace výsledků při vydávání prostředků z evropského rozpočtu musíme pravidelně řídit a monitorovat jak odbornou eh, administrativní práci, tak také pokroky, kterému dochází. Eh, naši strategii chceme soustředit na výsledky a to eh, budeme znovu zdůrazňovat, to už jsme to předložili v našem sdělení komise, protože to bude skutečně takový řídící motiv pro všechny oblasti výdajů. A jak jsme si právě vyslechli od Evropského účetního dvora, to bude skutečně holistický přístup a musíme pravidelně monitorovat proces, identifikovat problémy a okamžitě je řešit. Za druhé, když se podíváme na jednotlivé úrovně, tak máme tady také ředitele generálního ředitelství pro rozpočet z komise a ti musí pracovat s takzvanými dobrými postupy. My jsme pozvali také externí experty z OECD a chtěli jsme, aby nás kriticky doprovázeli při e, tom, že se budou zohledňovat jejich zkušenosti rozpočtových postupů jinde a snažíme se to aplikovat interně v postupech komise. Eh, chceme mít nový rámec pro monitorování programů roku 2014 až 2020, ale musíme skutečně hledět eh, eh, stále na to, jakým způsobem se implementují ty programy a zároveň tím, že se to bude správně a včas monitorovat, musíme se snažit to také zavčas zlepšovat v případě, že něco nebude probíhat v pořádku. Eh, máme tady zejména tu oblast pro výzkum a vývoj s odpovídajícím fondem a také Evropský sociální fond. A dovolte, abych vám tady dala příklad. Eh, když se podívám na sedmý rámcový program, tedy výzkum a vývoj, my už jsme dostali ex post evaluace, hodnocení a tady e, jsme měli 36%, což znamená 24% přidanou hodnotu tohoto programu. A když se podíváme na tuto ex post evaluaci, ta nám dá taky určitý přehled a pomoc, pomoc tomu, jak bychom měli přistupovat k novým programům v rámci Horizontu 2020. Za třetí, nedávno jsme zahájili práci na strategii pro eh, v případě meziinstitucionální spolupráce a budou se konat schůzky za účasti všech partnerů komise parlamentu, účetního dvora a dalších aktérů. Budeme pokračovat, hodnotit také eh, roční výsledky na základě konferencí, které budou probíhat každý rok. Eh, po 21. září minulého roku už jsme stanovili termín pro příští a to bude 27. září v roce 2016. Paní Gresle, my jsme do toho zahrnuli tentokrát skutečně eh, také program vašeho výboru, takže už si to můžete zapsat do svých diářů. A teď k druhému bodu. Eh, orientování na výsledky znamená také eh, udělat, postupovat ve spolehlivosti efektivně. Dosáhli jsme stabilizaci na 4,4 chybovosti, ale pořád ještě je to příliš vysoké ve srovnání s odhadovanou materialitou. Eh, je důležité, abychom Eh, se na to podívali ze dvou aspektů. Za prvé, prevence chyb, protože samozřejmě to je ta úplně nejlepší cesta, jak snížit chybovost. jaký jak snížit znamená především to, aby k chybám nedocházelo vůbec. A s Evropským parlamentem chceme spolupracovat Eh, v našem úsilí, zejména soustředit se na možnou revizi finančního nařízení tak, abychom mohli eliminovat příliš velkou obtížnost, která by znamenala výskyt více chyb systematicky budeme spolupracovat s našimi inspektory, kontrolory a budeme aplikovat osvědčené postupy například ve vytváření sníž sítí s jednotlivými národními úřady. A teď podívejme se na korektiva. Korektiva jsou podnětem pro prevenci. Když úřady vědí, že jim sebereme peníze, tak pravděpodobně budou postupovat disciplinovaněji v preventivních opatřeních s novými pravidly pro 2014 až 2020 se nám velice podařilo zlepšit možnost udělat net, čili čistou opravu chyb. A tady jsme měli zhruba 2% v platbách každý rok a to je tedy docela dobré číslo, když se podíváme na to, že chceme snížit chybovost na tyto 2%. Já bych naprosto jasně ráda tady prohlásila, že chyby přicházející z nápravných opatření, z oprav, souvisejí i le, s nelegálními výdaji z minulého roku, protože samozřejmě, a to potom nemůže být za, zahrnuto do ročního hodnocení Evropského účetního dvora. Musíme vyvíjet tlak na to, aby se uskutečňovaly opravy, které nám sníží chybovost a vyústí samozřejmě v to, kde chceme být. Velice nás těší, že můžeme brát v úvahu poučení eh, z té konstantní chybovosti, protože v této oblasti Evropský účetní dvůr vyslovil své doporučení. Když se podíváme například na střednědobý výhled, ještě nebudeme mít dostatek informací z implementace nových programů, ale to by rozhodně nemělo být pro nás překážkou, abychom tuto záležitost nebrali v úvahu a bychom do řešení těchto problémů mohli vnášet naše poučení z minulých let. Dovolte, abych také vyslovila uznání eh, v oblasti, kde jsme dosáhli určitého pokroku a to jsou data systémy eh, na údaje členských států, které nevždy byly tak spolehlivé a nejsou, jak by měly být. A proto bychom měli pracovat na základě přizpůsobování ve spolupráci s účetním dvorem. A dovolte, abych teď přešla k třetí oblasti, a to je transparentnost. My jsme vyslovili naprosto jasný závazek transparentnosti, protože transparentnost je nejlepším přítelem našich daňových poplatníků. Jsme velice transparentní v tom přizpůsobování, kterou se, o, které jsem se, o kterém jsem se zmínila v naší výroční zprávě a domnívám se, že Evropský účetní dvůr by velice rád také viděl pokrok v transparentnosti údajů tak, abychom mohli být přesvědčivější a správnější v našem hodnocení. Čili postupovat v modelu jednotného auditu. V současné době se snažíme přepracovávat ehm, účetní v uzávěrky a jejich provádění tak, aby byly v souladu s všeobecnými cíly komise. A chceme syntetický zprávo, syntetickou zprávu <laughs> podle článku 318 také zahrnout do těchto zpráv a to jistě zlepší naši práci. Budeme také publikovat či vydávat eh, Eh, konkrét, eh, informace o konkrétních případech, protože ombudsman už vyslovil určité výroky a my bychom rádi vyslovili uznání za tyto výroky a zároveň je také budeme zveřejňovat. Vy jste nás požádali, abychom eh, dali větší nezávislost všem dohlížecím výborům a to tedy nebyla snadná záležitost, musím to připustit, ale jsem potěšena, že vám dnes mohu oznámit, že Rozpočet z dohlížecího výboru jsme eh, dali do komise, to je krok, který byl doporučen a také pracujeme na formalizování konzultací z dohlížecího výboru se všemi administrátory a odbornými pracovníky a sekretariátem. Eh, a můžeme tady jistě doplnit další specifická opatření, abychom zabránili jakékoliv vzdání možných interferencí. A není k poslední oblasti, a to jsou lidské zdroje. Dovolte, abych konstatoval, že jsem hrdá na lidi pracující v našich institucích. Máme velice odborně způsobili zdatné, báječné lidi, kteří usilovně pracují. V naší písemné odpovědi jsme tady napsali, deset tisíc dnů pracovali, pracovali víc, aniž byli kompenzováni, aniž by byli kompenzováni platem. E, a jistě zůstaneme i nadále s tom, abychom se snažili motivovat naše zaměstnance, aby, aby práce pro ně byla atraktivnější v rámci využívání flexibility a mobility. A e, budeme ale také sledovat výkonnost, abychom zabezpečili, že i zde bude vše probíhat dobře. Dovolte, abych vám dala příklad toho, co děláme konkrétně. Posledního podzimu jsme potřebovali bezprostřední navýšení v lidských zdrojích jako abychom lépe řešili současnou krizi imigrací. E, to znamená, že jsme vypsali 65 míst, 50 a 15 v jednotlivých generálních ředitelství A co bylo úžasné, kolik žádostí byly velice vhodné a byly v souladu s prioritami, které my máme a byli to lidé, kteří skutečně nabízeli své služby pro naše účely. My chceme zůstat flexibilní ne proto, že by snad flexibilita byla takovým vhodným pojmem, ale protože s pětiprocentní snižování musíme být schopni nasazovat naše lidi eh, co nejlepším způsobem. Eh, co znamená eh, tato úspora v roce 2015? Došlo k určit systému snížení zaměstnanců a příští rok bude, bude snížen počet pracovníků 229. Eh, je třeba soustředit se na synergii, efektivitu, aby služby komise byly co možná nejlepší a my jsme mohli našich pracovníků co nejlépe využívat. No a je to samozřejmě také záležitost logistiky, musíme pracovat horizontálně i vertikálně podle jednotlivých generálních ředitelství. Flexibilita je dvo, oboustraná cesta. Žádáme naše pracovníky, aby byli flexibilnější, ale my jim také dáváme zpět flexibilitu, protože budou mít flexitaj a více příležitostí. A to je zejména významné v těch nových bezpečnostních podmínkách, za kterých musíme pracovat. To znamená, můžeme pokračovat v naší práci, Třeba, že, jak jsme to viděli minulý rok, tady je celá řada omezení, eh, co se týče bezpečnosti. A eh, navzdory těmto bezpečnostním opatřením jsme byli schopni pokračovat v naší práci. A ještě jedna otázka k bezpečnosti. Zahájili jsme program vysokých bezpečnostních opatření, proto abychom posílili naši bezpečnost, včetně bezpečnosti v evropských školách pracujeme na managementu, na středně dobém výhledu, abychom zlepšili obecné kompetence. Máme tady také e, aktivity e, týkající se 40% plnění cíle na školách a mohu vám říci, že každý, e, a, pardon, každý týden po zasedání kolegia, jistě máte také video a vidíte u všem jsme diskutovali. Já mohu vám říci, že je mi potěšením říci, eh, že eh, teď vždycky máme dva muže, dvě ženy, takže můžete slyšet, že i tady se zlepšila situace. A teď eh, mohu říci, že z něho řízení lidských zdrojů eh, jsme přešli na dynamický přístup k řízení našich pracovníků. Dovolte, abych ukončila své informace tím, že si uvědomujeme naši odpovědnost a jak už jsem eh, řekla na začátku, děje se to v obtížných dobách a chceme udělat to nejlepší pro naše lidi. Děkuji vám. Děkujeme, paní místo předsedkyně, a děkuji vám také za to, že jste písemně odpověděli na ty otázky. Eh, byl to rekord. Získali jste 120 otázek a Eh, důležitá je otázka vylepšeného výkaznictví, protože eh, polovina otázek by se vyřešila tím, kdybychom eh, se tedy na to mohli podívat do výroční zpráv, zprávy, protože to jsou takové otázky například, jaká je nemocnost a tak dále. Já si myslím, že eh, tady je skutečně potřeba zlepšit výkaznictví. My vám v tom budeme nápomocní a té diskuze se budeme rádi účastnit, Pokud jde o ten personál, tak my eh, máme dneska eh, mezi sebou i kolegy z výboru pro právní záležitosti, kterých se právě otázka E, personálu týká. Bohužel nakonec žádný e, z kolegů nedorazil, což je škoda, protože by jim to pomohlo. A nyní má slovo paní zpravodajka. E, děkuji, paní předsedkyně, děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, vážení poslanci, toto je v podstatě poslední e, zpráva. Jsem nakonec e, smutná, protože mi budete chybět, doufám, že i my vám. Já si myslím, že to, toto poslední slyšení poskytuje příležitost, abychom se věnovali konkrétním otázkám a abychom také přijali globálnější přístup. To znamená, že já se Eh, budu věnovat dvěma věcem a na závěr přednesu seznam záležitostí, ve kterých bychom měli jít více do hloubky a kde bychom si měli vyžádat zvláštní závazky komise. Ale začnu něčím jiným. Možná, že nebudete překvapeni, když ještě jednou zdůrazním svoje přání, že chceme eh, rovnovážný přístup eh, mezi výkonností a souladem. Já si myslím, že potřebujeme konstruktivnější přístup v tom procesu udělování absolutoria výsledky ukázaly, že je tady jednoznačná snaha efektivně využívat evropské prostředky a využívat také synergických efektů, využívat inovativních nástrojů pro eh, jejich alokaci a eh, je, je jasně patrné, že se to přes přesunula z akademické úrovně do rovině reálné. Nicméně stále ještě nejsme na konci toho procesu, jsme na začátku a myslím si, že právě tento proces eh, udělování absolutoria je skutečným eh, začátkem, protože veškeré parametry se zlepšily, včetně eh, těch doporučení, která měla být naplněna eh, v praxi. Vidíme, že tady je společný přístup mezi eh, tedy udělením absolutoria na, za rok 2014 a politikou paní místopředsedkyně komise. Paní místopředsedkyně, já bych se ráda věnovala čtyřem eh, specifickým záležitostem, které se nekryjí s těmi vašimi. V některých ohledech budeme hovořit podobně. Já děkuji Evropskému účetnímu dvoru za to, že velmi dobře eh, vyzdvihl eh, ty podstatné skutečnosti ve výroční zprávě. Evropský účetní dvůr eh, konstatuje, že tady mm, se navzájem překrývají dvě programovací období, to znamená víceletý finanční rámec a politika pro růst a vytváření pracovních míst pro nás ve výboru KONT, ve výboru pro kontrolu rozpočtu, eh, je to tak, že my analyzujeme performance, eh, výkon a proto je pro nás důležité, aby bylo dosaženo politických cílů Unie. Z část minulosti se to objevilo jako odpověď v těch písemných otázkách nebo v písemných odpovědích, ale ráda bych se zeptala, jestli je tady nějaký soulad mezi deseti politickými prioritami pana Junkra a také rámcem eh, politické strategie Evropy, Evropa 2020. Jaká je tady spojitost mezi Junkrovou strategií a Evropou 2020? Pro mě by bylo velmi zajímavé, kdybychom se dozvěděli ještě něco o tom, do jaké míry chcete tedy implementovat tyto cíle eh, v těch strategických manažerských plánech, o kterých kterých jste hovořila, protože vidíme, že na jedné straně je tady politické programovací období, to znamená Evropa 2020, strategie pro růst a pracovní místa. To tedy, o tom tedy bylo rozhodnuto ještě předtím, než byl předsedou komise eh, zvolen pan Juncker. A já bych se rád zeptal, jak, zeptala, jak to tady vypadá s tou sedmou eh, iniciativou. A kromě toho tu máme tedy víceletý finanční rámec 2014 až 2020, o kterém bylo také rozhodnuto předtím, než přišel pan Juncker. A tady jsou jasná pravidla, jak se mají vynakládat prostředky v jednotlivých oblastech politiky. To znamená, že bych byla velmi ráda, kdybyste to nějak eh, eh, podrobně komentovala. Eh, účetní dvůr lituje toho, že možné benefity, které by tedy vycházely nebo vyplývaly z toho, z těch partnerských dohod, že těchto výhod tedy nebylo využito a že cíle na nejvyšší úrovni nejsou eh, přesunuty do těch partnerských dohod na nižší úroveň. Eh, tento podle mě nesystematický přístup je velký problém, protože pokud chceme eh, implementovat tato místní schémata, tak musíme využívat synergické efekty, musíme se zaměřovat mimo jiné i na ERDP. Já bych byla velmi ráda, kdybyste to mohla eh, eh, podrobně popsat, protože úkolem našeho výboru je to, abychom hledali řešení a nápravná opatření, o to se také při naší práci snažíme. Třetí poznámka pilotní aktivity, do kterých se pustil Evropský účetní dvůr, které se týkají ve rozvoje venkova, regionálních záležitostí a které jasně ukazují, že dimenze performance, dimenze výkonnosti tady není dostatečně eh, zdůrazněna. Já si myslím, že Evropský účetní dvůr vám v tomto je nápomocen. Výroční zpráva EUD zdůrazňuje, že tři čtvrtiny projektů v rámci strukturálních fondů plně dosáhly svých cílů, nebo alespoň z části, to znamená, že čtvrtina těch projektů nedosáhla cílů, které byly stanoveny, eh, což je pro mě osobně znepokojivé. Já to jsem to několikrát eh, zopakovala, že já osobně to považuji za znepokojivé. Pokud jde o rozvoj venkova, eh, tak tady jsme dospěli k tomu, že ty pákové efekty těchto fondů nefungují dostatečně účinně, dostatečně efektivně. Já bych eh, tedy ráda povzbudila Evropský účetní dvůr v tom, aby i nadále prováděl tyto analýzy, aby šel ještě více do hloubky, protože to jsou ty informace a ty povídky, které potřebujeme. Jak víte, vždycky říkám, že musíme najít rovnováhu mezi formálními a procedurálními záležitostmi záležitostmi eh, evropského rozpočtu, ať už je to míra chybovosti, absurdní eh, míra eh, legálnost, správnost a tak dále. Zároveň musíme dostat i kvalitativním aspektům. Všechno to, co tu zaznělo, by mělo zároveň dostat principům eh, rozumného hospodaření. To znamená, že potřebujeme eh, vytváření rozpočtu na základě eh, výkonu, výkonnosti a Eh, o to se snažíte i vy, paní místo předsedkyně. Nicméně, a to je moje čtvrtá poznámka, neměli bychom opustit přístup eh, souladu. Jeden z hlavních závěrů té výroční zprávy hovoří o tom, že eh, míra chybovosti se nyní pohybuje kolem 4, celých 6%, což představuje nárůst v provozních nákladech a tady tedy komise má vůči roli. Pokud to souhlasíme, srovnáme s rokem 2013, tak to, tehdy to bylo 3,7%. Já si myslím, že eh, komise nemůže tato čísla ignorovat a měla by se snažit o to, abychom našli komplexní přístup, abychom eh, tedy eh, stanovili jednotný nebo harmonogram pro každou z oblastí politiky. Na závěr bych ráda řekla, že v tomto roce je to tak, že jedna, jedno téma bylo Eh, v centru diskuzí v parlamentu i jinde. Je to migrační a azylová politika, protože to je záležitost, která leží na srdci všem Evropě panům a já eh, lituji toho, že pan komisař Avramopoulos nenašel čas na to, aby přišel do našeho výboru a aby s námi hovořil právě o financování těchto oblastí migrační a asilové politiky, protože si myslím, že to jsou velmi konkrétní eh, body a že bychom byli rádi, kdyby se nám dostalo konkrétních závazků ze strany komise. A já to vždycky zdůrazňuji, pokud jde o proces udělování absolutoria. Já tady v tomto, na tomto místě ukončím první eh, část svého projevu a vrátím vrátím se, eh, přihlásím se o slovo ještě na závěr, až přednesu nějaké závěry. Děkuji a nyní má tady slovo paní předsedkyně. Uh, thank you very much. Děkuji vám. Co se týče té potřeby zaměřit se na výkonnost a samozřejmě na uh, soulad, co týče plnění, tady v tom maximálně souhlasím. Navíc vylepšení toho souladu vylepšíme výkonnost a je nutné si eh, odpovědět na otázku, jak to vše vylepšovat a zároveň plnit pravidla. Je důležité nastolit tu správnou rovnováhu. A chtěla bych zde připomenout, co jsme si vyslechli od pana Cardiffa, když se hovoří o té agendě změn, která bude trvat určitou dobu. Je důležité jít tím správným směrem, ale v první řadě si definovat tu cestu, kudy chceme jít a stanovit ty jednotlivé kroky a umět je řádně poměřovat. Také jste nadnesla otázku Evropy 2020, Junckerových priority, sedm těch eh, eh, hlavních iniciativ a to vše, jak je mezi sebou propojeno těch eh, sedm zásadních iniciativ, ty se velice zobrazují ve víceletém finančním rámci. Najdete je v té části finančního rámce, která se týká tedy řízení eh, ze strany komise, těch 20%, za které jsme zodpovědní. Když se tam podíváte, digitální agenda Evropa pro inovaci, efektivní zdroje, Evropa průmyslová politika eh, v globální době, navýšení výkonnosti a schopnosti, cesta ven z chudoby, takže to všechno se tam objevuje a zobrazují se do toho i ty zásadní iniciativy. A samozřejmě do značné míry eh, je najdete i v těch partnerských dohodách. Vidíte, jak jsou vzájemně propojeny. Nicméně ono se to vše podstatněji komplikuje, když eh, samozřejmě eh, si vezmeme v potaz připomínky účetního dvora, tedy, že ta míra překrývání mezi cíly Evropy 2020 a toho, k čemu dochází prostřednictvím partnerských dohod, se odlišuje země od země. A je to z několika důvodů. Za prvé, eh, Závisí to na tom, do jaké míry si přivzala k srdci eh, každá země ty cíle strategie 2020, jak si připravili své vlastní naplánování, jak to provádějí a jaké prostředky z rozpočtu k tomu využívají. Někteří prostě jsou v tom více aktivní, někteří postupují, řekněme, více mechanicky, někteří zase komplexněji. Za druhé, to také závisí na tom, jak podstatný je ten evropský rozpočet v národním kontextu. Samozřejmě, že evropský rozpočet je podstatným zdrojem eh, prostředků pro programy eh, veřejných eh, investic. Je třeba zajistit tam tu správnou korelaci, třeba tam, kde ten poměr evropského rozpočtu v jiných zemích je nižší, jsou tu určité cíle, Um, jedna či dvě uh, podle těch klíčových sedmi hlavních iniciativ – to záleží tedy na těch programech. Některé země to zase více napojují na mládežnické programy, jiné zase na výzkum a rozvoj. Takže z toho důvodu je tady ta různorodost a já si nemyslím, že by to nezbytně bylo něco jako špatného, spíše je to o tom, jak si to dále budeme upravovat, jak se budeme zaměřovat na ty výsledky. A co se týče Evropy 2020 a Junckerových eh, deseti priorit, zase zde je třeba brát v potaz dvě připomínky. Některé z těch Junckerových priorit mají přímé rozpačtové dopady, co se týče udělaných prostředků, například investice, zaměstnanost a růst, to je napojeno, na Evropský fond pro strategické investice a to je propojeno přímo. A některé z těchto priorit mají podstatný politický význam více, než eh, co se týče přidělení rozpočtových prostředků. Například eh, paní komisařka se omlouvá, je to rozsáhlejší, tedy rozšířování a prohlubování vnitřního trhu, když hovoříme o kapitálové unii, tak to nemusí mít zase takový dopad na rozpočet. To znamená, to propojení tady bude podstatně menší. To je tedy jeden z těch aspektů toho významu rozpočtu v rámci těch priorit a že se to může lišit, tedy priorita od priority. A pak, co se týče toho překrývání s Evropou 2020, myslím si, že těch deset junkerových priorit je více soustředěno Eh, má soustřednější přístup než Evropa 2020 a stejně tak, eh, řekněme, více uznává více, než jsme to stanovili v té Evropě 2020. Jsou tam takové naléhavější, nebo ty nově se eh, objevující, vyvstávající priority, včetně právě té uprchlické Eh, nouzové situace a pak eh, podstatná složka týkající se prohlubování vnitřního trhu. Tedy, co všechno s tím můžeme udělat a co děláme na komisi? My se snažíme v maximální možné míře toto propojit, překryt a používat tedy v tom uším slova smyslu řádně eh, evropský rozpočet, abychom vše sladili. Takže Evropa 2020 je takový uh, náš vůdčí směr, co se týče toho, jak budeme podporovat růst a efektivitu v Evropské unii. Ten, ty priority Junckerova plánu poukazují na linie a aktivity, které bude vykonávat naše komise. A v podstatě to propojení těchto dvou to je předmětem práce našich zaměstnanců, tedy nějak nejdou proti sobě a samozřejmě máme tu určité tedy takové hlavní linie, pokyny, které vyplývají z každé z těchto oblastí. A co se týče toho, že ne všechny ty vysoké cíle, jaksi nebyly zrealizovány, Tady bych k tomu chtěla doplnit jednu věc. Snažím se tu vysvětlit ty rozdíly, které existují. A v podstatě se to týká i toho, jak to vyjádřil pan Cardiff, tedy, že jsme na počátku, ne na konci té cesty, kterou chceme dojít eh, k tomu zaměření se na výkonnost. To znamená, tedy, že se snažíme tu mít prostředky, jak pokročit rychleji na této cestě. Nicméně přijímáme i tu skutečnost, že e, když se zaměříme na to, jak jsme to vykonali v minulosti, možná bychom raději kráčili na základě jiných metod. A co se týče té výkonnosti a jejich poměřování v různých oblastech, ano, tady máte pravdu, Samozřejmě, že se můžeme hodně ponaučit vzájemně mezi sebou a tady z toho důvodu jsem zdůraznila i na samotném počátku to, že ta politická úroveň a úroveň eh, zaměstnanců, tady se snažíme prostě eh, neúprosně plnit ty cíle, protože si nepřejeme, aby tu odpadaly určité oblasti, které budou nevyřešeny. Učinili jsme velice pozitivní kroky um, propojení venkovského rozvoje a digitální agendy. Pod, využíváme digitální agendu na rozvoj um, i konkurenceschopnosti. Máme tu určité předběžné zálohy na to, abychom mohli například zavádět eh, rychlostní internet ve venkovských oblastech. A snažíme se právě kvalifikovat i takovéto příklady, abychom zjistili, jak můžeme na pomoci tomu, aby se na základě této zkušenosti oblasti rozvíjely rychleji. A co se týče té řádné finanční zprávy, tady si myslím, že nemusím nic doplňovat, naprosto s vámi souhlasím tedy že je zapotřebí respektovat pravidla a to prostě platí. A myslím si, že naše práce bude pokračovat v tomto směru na základě tohoto pravidla. No a na závěr k té konkrétní otázce, kterou nám kladete, tedy jak to, že v oblasti konkurenceschopnost, která eh, pod vás spadá, eh, se zhoršila ta míra chybovosti. K čemu došlo? V letošním roce jsme zaznamenali podstatný dopad eh, některých podstatných chyb, to znamená, došlo k určité nerovnováze. Polovina těch chyb pochází z šesti takových velkých eh, chyb. V loňském roce to byla jenom jedna velká chyba. Nic se nezměnilo, co se týče kontrolních systémů v letech 2013 až 2014. A prostě tam nadále se trvává těch šest velkých chyb. A co se týče tedy toho, co eh, identifikoval účetní dvůr prostřednictvím těch certifikačních auditorů, my si to bereme samozřejmě k srdci, přejeme si prostřednictvím toho naváz, navýšit eh, naši kvalitu práce a ještě tedy eh, prostřednictvím správných pokynů tu mít opravdu kvalitní eh, závěrky a přejem, to znamená také kontroly, včetně podrobných seznamů. Ehm, to vše nadále budeme zavádět. Prostě eh, bereme si k srdci to, ty závěry účetního dvora. Budeme provádět také kontroly ex ante u FP7 eh, a Horizon 2020 a na závěr ještě bych chtěla říci, že některé z těch chyb by se u horizontu 2020 nestaly. FP7 eh, byl prostě tak nějak eh, předefinován. A mm, prostřednictvím té eh, cesty k zjednodušování jsme prostě některé ty chyby zaznamenali. A to je ten důvod, proč se nyní přesouváme k tomu způsobu, kdy se snažíme zbavit takových těch návodů, které jdou za prvé k plítvání zdrojů, že prostě naši výzkumníci eh, jenom musí papírovat místo jiných činností a za druhé, že se tím snižuje to riziko právě eh, těch nesrovnalostí. Takže eh, samozřejmě i prostřednictvím této toho příkladu z horizontu 2020 se snažíme vyhnout dalším chyb v tom um, rámcovém programu 7. Děkuji mnohokrát. Teď pan kolega Zdechovský, prosím. A paní reportérko, vážená paní předsedkyně, vážení zástupci Evropského účetního dvoru, vážená paní komisařko, nejdřív mi dovolte vám poděkovat za výbornou práci, kterou jste odvedli na této zprávě a chtěl bych i vám, paní komisařko, osobně poděkovat za opravdu rozsáhlé odpovědi, které jste nám, které jste nám stihla poslat před tímto jednáním. Našel jsem tam hodně odpovědí na své otázky. Ale měl bych jeden konkrétní dotaz, který se týká čerpání evropských dotací v členských státech. Pocházím z České republiky a v této zemi je pojem evropské dotace eh, pojem symbolizující korupci a netransparentnost. Evropské dotace nemají jenom pozitivní konotaci, ale naopak jsou spojené s častými podvody a nesystematickým hospodařením. E, za všechny zmíním například problematiku v oblasti železnic, kdy ministerstvo financí odklonilo část peněz operačního programu určeného na infrastrukturu jedinému dopravci českým drahám na rozvoj soutěživosti, porušujících hospodářskou soutěž. Moje otázka se, eh, se týká toho, paní komisařko, jak hodlá komise řešit stupňující se podvádění s evropskými dotaci v členských státech. A nemá komise obavy, že národní auditní orgány nefungují a že celková kontrola výdajů je slabá? Jak komise posílí tuto kontrolu? A konkrétně, dostali jste nějaké podněty od kontrolních orgánů členských států či samotných dopravců, které by naznačovaly, že dochází v oblasti trhu na železnici k porušování hospodářské soutěže? Byl na toto jednání upozorněn případně OLAF? Předem děkuji za vaši odpověď. Paní místo předsedkyně, prosím. The, the control uh, philosophy in the area. Filozofie kontroly, pokud jde o sdílenou zprávu, spočívá v tom, že se chceme co možná nejvíce spolehat na kontroly a audity, na, eh, které jsou tedy co možná nejblíže příjemcům v rámci toho celého řetězce. Bohužel je tomu někdy tak, že máme potíže spjaté s tím, že členské státy nám neposkytují spolehlivé informace. A právě to je důvod, proč komise tedy doplňuje ty snahy členských států a snaží se eh, tady o výsledky vlastních auditů. A to eh, ještě doplňuje práce Eh, Evropského účetního dvora, to znamená dalších eh, auditů, auditorů, eh, které jsou prováděny. Je podle našeho názoru velmi důležité, abychom investovali do školení, do poskytování pokynů a do kontroly ve členských státech samotných ale zároveň je potřeba, aby i komise prováděla kontroly, tak abychom si mohli být jistí, že eh, veškeré kontrolní mechanismy probíhají co možná nejlépe. Tato linie, tento trend, to znamená, že se snažíme eh, o co možná nejlepší eh, školení, průpravu a následně tedy prověřovat výsledky těch školení, to je ta nejlepší cesta. Chceme tedy model jednotného auditu, nicméně chceme se vyhnout tomu riziku, že tento model jednotného auditu se bude opírat o nedostatečně kvalitní data. A to jsou ta rizika, o kterých jste sami hovořili potom by ta důvěryhodnost mohla být nedostatečná a to je v podstatě problém, který tu společně s Evropským účetním dvorem máme, protože eh, model jednotného auditu eh, tu sice je, ale zároveň nesmíme eh, se dostat do té pasti, že nedostatečně kvalitní informace ze členských států potom ovlivní celý ten model jednotného auditu a celkový výsledek. Pan kolega Vogan. Děkuji, děkuji paní předsedkyně a ráda bych, rád bych také poskytoval, poděkoval paní uh, zpravodajce za skvělou uh, zprávu. Já jsem bohužel přišel o trochu později, to znamená, se, že se omlouvám, pokud položím otázku, která už tu zazněla. Uh, já jsem se chtěl vyjádřit k tomu, co už řekla paní zpravodajka ve svém vlastním příspěvku. Jde o to, že se snažíme eh, strategii Evropa 2020 a všechny věci, které s tím souvisí, to znamená 10 priorit Junkra, že to tady se snažíme dostat do souladu s plány výdajů a partnerskými dohodami. Já si myslím, že eh, se souladem těchto věcí máme velké problémy a mám dokonce pocit, že některé členské státy a regiony se o to ani nepokusily. A já si myslím, že tady je tedy zodpovědnost komise, aby se snažila o to, aby eh, tento soulad byl eh, zajišťována. Proto bych se rád zeptal, jaké praktické návrhy tu jsou, tak abychom se o ten soulad co možná nejvíce snažili. Eh, jaké změny tedy navrhujete například v indikátorech výkonnosti? Eh, bylo by dobré, kdybyste nám poskytli některé praktické příklady, to by nám nepochybně eh, pomohlo. Druhá věc, o které chci hovořit. Eh, vytváření rozpočtu na základě výkonnosti a pracovní skupina, kterou chcete vytvořit. Já vím, že zatím plně nevznikla a rád bych se vás také zeptal, proč tady došlo eh, k prodlevě, k prodlení. Eh, bylo by dobré, kdybyste nám mohla předložit svůj harmonogram pro stanovení takovéto pracovní skupiny a kdybyste nám také řekla to, jak je pro vás důležité, aby se toho účastnil Evropský parlament a aby ta skupina tady mohla fungovat. A konečně poslední věc je obecná poznámka. Každý rok, když tu máme výroční zprávu Evropského účetního dvora, eh, tak se zabýváme eh, chybovostí, odhadem chybovosti. A eh, jsou tu tedy nepochybně podvody, jsou tu i tedy eh, případy eh, korupce a obecná otázka, která se s tím pojí, eh, se zní, jakým způsobem bychom se tomu mohli vyhnout, tak abychom tady každý rok řešili chybovost, kterou tady Evropský účetní dvor uvede někdy to tedy vypadá, že jsou tu eh, směšovány ty eh, případy podvodů a ta obecná chybovost. To znamená, že by bylo velmi dobré, kdybyste nám to mohli eh, vysvětlit. Bylo by dobré, kdybychom tedy mm, již opustili tuto praxi, se kterou máme co dočinění každý rok. Děkuji, děkuji a nyní má slovo paní místopředsedkyně. Položena byla otázka, která tu zaznívá každý rok. Um, alignment, uh... Takže co se týče toho souladu s Evropou 2020, my jsme do nového programového období zapracovali v podstatě pobídky pro to, aby k tomuto sladění došlo. A těmi pobídkami je soubor makroekonomických kondicionalit, Dále rezerva výkonnosti, tady si beru k srdci poznámku účetního dvora, že tedy ta rezerva pro výkonnost je takovou pobídkou pro to, jak pozitivně k tomu mít vlastně přístup, i když by toto nemělo být nahlíženo negativně, i když, když se zachová těch 6%, tak je to asi poměrně silná pobídka. A nyní tedy začínáme ten nový přístup směřující k rozpočtovým výsledkům a snažíme se tomu na pomoci takovými ukazateli, které nám pomohou se zaměřit na ty hlavní cíle, záměry podle Evropy 2020 a pak směřovat směrem dolů k problémům a k projektům, které byly financovány a jít tedy cestou zpět a snažit se zajistit tu konzistentnost. Také se tážete na konkrétní případy, takže řekněme, eh, důležitým faktorem pro konkurenceschopnost, což jsou dovednosti. Zase, když se zaměříme na to, jak Erasmus Plus funguje, Není to jenom o tom, že bychom umožňovali, aby se lidé pohybovali ze země do druhé, ale zaměřujeme se i na to, zda to vede k vyšší míře zaměstnavatelnosti. Odpovědí tady je ano, v tuto chvíli 43% vyšší zaměstnavatelnost, pokud se nemýlím, je to jen určité číslo, které mi zakotvilo v hlavě. Pak je tedy um, tato vyšší zaměstnavatelnost také v oblastech s vyšší přidanou hodnotou. To znamená, že směřujeme od toho agregátu 4 milionů studentů Erasmu plus, kteří měli možnost vycestovat, studovat v jiné zemi, jaký to mělo dopad na jejich zaměstnavatelnost, dopad na uh, trhu práce, jaký to mělo přínos pro naši ekonomiku, pro navýšení zaměstnanosti a uh, pracovních míst a směřujeme to postupem směrem dolů až na tu úroveň jednotlivých členských států. To znamená program řízený na úrovni EU, ale tedy zaměřujeme se, jaký dopad to má na úrovni EU a pak těch zúčastněných zemí. No a tak to bych mohla pokračovat eh, zase s dalšími příklady podobného charakteru, že tu máme tedy ty agregované cíle a pak to směřuje na tu dolů, na tu národní úroveň, jaký to tedy mělo konkrétní dopad, čeho bylo dosaženo. Já tady neprohlašuji, že je to úplně skvělé, výtečné, ale prostě snažíme se to sladit něco mezi Evropou 2020 a Junckerovým plánem a mít tu tedy takové ty partnerské dohody a myslím si, že něco z toho funguje. Naopak míra nezaměstnanosti je o 23% nižší, to znamená, že jsem to trošku um, navýšila. No a teď jsem se do toho trošku zamotala, ztratila jsem tu hlavní myšlenku, ale uh, například EFSI, Evropský fond pro strategické investice, zase to vzešlo z toho Junckerova plánu, ale pak jsme to napojili na ty prioritní oblasti, na těch sedm hlavních iniciativ, na Evropu 2020 a je tu jasně viditelné propojení od jednoho k druhému a jak implementujeme programy na národní úrovni, tak zase se můžeme dostat k tomuto propojení a i ostatně i naši kolegové pracovali na tom zmapování té Evropy 2020, Junckerových priorit a, a pa, partnerských dohod se zeměmi. A zase tady eh, se snažíme i v rámci toho poměřování rozpočtových výsledků zjistit, zda to funguje, zda to má výsledky, zda je třeba udělat nějaké změny. A pak ta další otázka, pracovní skupina tady eh, jak to cyklicky probíhalo. V dubnu loňského roku jsem zaslala tedy eh, dopis jmenováním té interinstitucionální pracovní skupiny. Měli jsme tu určité nominace z některých institucí a od jiných jsme zase nech, nedostali žádné. Já tu nebudu konkrétně na někoho poukazovat, nicméně čas plynul. A nastal tedy 17. prosinec a abychom tedy překonali to, co bylo jasnou potíží, jsem se znovu písemně obrátila na instituce a navrhla jsem jít pragmatickou cestou, tedy že to tady nebudeme přímo měnit, že prostě začneme pracovat na úrovni expertů a tedy, že se můžeme zaměřit na eh, určitou řadu setkání na úrovni expertů, že to tedy nebude ta, jak bylo dohodnuto, inter, interinstitucionální skupina, nicméně ten proces by měl fungovat, měl by začít v dubnu tohoto roku, aby tedy ti odborníci se mohli začít setkávat. To znamená, my to zorganizujeme u nás na komisi, prostě budou tam nejrůznější odborníci, zástupci institucí parlamentu, účetního dvora a členských států pak eh, se to objeví i v té naší výroční rozpočtové konferenci, to znamená, tam se my, zástupci různých institucí, setkáme dohromady, protože máme důležité stanovené cíle a to nás spojuje a potřebujeme se na to podívat všichni dohromady, abychom viděli, k jakému pokroku jsme dospěli. No a k té složité otázce ohledně toho, co udělat s tím opakováním se každoročně těch, řekněme, nepochopení ohledně té míry chybovosti. My si myslíme, že bychom v této věci měli postupovat velice pragmaticky. Za prvé, připravit takovou určitou novou linii v myšlení, co si přejeme dosáhnout prostřednictvím našeho rozpočtu, tedy že těch 95,6%, kterých se netýká míra chybovosti, prostě které fungují ve prospěch našich občanů, tak ale zda to funguje opravdu dobře, za to má ty správné, ty kvalitní výsledky. A pak, co se týče míry chybovosti, tady samozřejmě se snažili neustále snižovat. Já jsem opravdu velice přesvědčená, že jsme schopni toto vylepšit prostřednictvím prevence, Otázkou je, zda budeme dostatečně dobře pracovat, abychom ji efektivně snížili. To se teprve uvidí v nadcházejícím roce, to bude záležet na nás všech. No a za třetí, pracovat takovým důvěryhodným způsobem, abychom prokázali, že opravy opravdu tu reziduální míru chybovosti vedou, přibližují k tomu Prahu významnosti a ten cíl, jak se přiblížit k tomu Prahu významnosti, ten už je jasně stanoven. Měl by tedy klesat. A Já samozřejmě nemohu změnit chování lidí, kteří vědomně lžou veřejnosti a říkají, že jsou to ukradené peníze. Bohužel něco z toho pravdou je, i kdyby to byl jeden cent, tak je to škoda, že o něj přicházíme. Nicméně velká většina to jsou prostě čisté účetní chyby. A samozřejmě se budeme snažit to zjišťovat, objasňovat. Měli bychom být prostě podrobnější v tom vysvětlení, čeho konkrétně se ty chyby týkají a také i nadále budeme spolupracovat s členskými státy, aby um, i za naší pomoci si oni vylepšovali své kontrolní systémy. No. A a zda věřím, že toto vše se nám podaří do příštího roku. Já myslím, že to ponechám bez odpovědi jako retorickou otázku. Myslím, že tu odpověď všichni známe. Děkuji vám. Wir Ano, a všichni e, uvidíme. A teď má slovo kolega Štát. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji také paní komisařce. Nejprve chci především poděkovat tedy i za práci vaší a všech vašich spolupracovníků a všech zaměstnanců generálního ředitelství, kteří po odpovídali s odpovídáním na naše otázky. Jestli to musí být Herkulův úkol. A myslím si, že to je třeba, aby tady zaznělo, že jsme za to nesmírně vděční, moc za to děkujeme, protože chápeme, že i pro vás to znamená velkou výzvu. Já mám tři otázky konkrétní. První otázek. Dohody tabákového průmyslu, tabákových firm, především první dohody mezi Philip Morrisem, ty vyprší eh, v polovině tohoto roku. A ve, na dvou předešlých setkání v našem výboru jste přislíbila předložení evaluační zprávy. Poslední lhůta byla koncem minulého roku. Mezitím už máme 25. ledna a tato hodnotící zpráva stále ještě nebyla předložena. Na základě mých osobních rozhovorů s vámi minulý týden jsem se dozvěděl, že jste se obrátila s dotazem i na ostatní, ale já se chci zeptat tady veřejně, jak vypadá stav věcí, kdy, jak dlouho budete ještě čekat s hodnotící zprávu a až bude hotova, jak bude vypadat další harmonogram, jak budete nakládat s touto zprávou a jak se postaráte a to, aby byl do diskusí zapojen parlament do diskusí o tom, co udělat s tabákovými dohodami. A to musí jít poměrně rychle, protože v polovině roku už se musí něco stát. To znamená, rád bych od vás tedy tady získal nějaké informace, jak to bude dál. Protože je opravdu důležité, abychom tady mohli vést e, otevřenou debatu. A také bych, eh, taky jsem si rád vyslechl ten příslip z vašich úst, že ale ještě neexistují žádné for, žádná formální jednání mezi komisí Olafem a Filip Morisem týkající se prodloužení té dohody. Druhá otázka. Účetní dvůr O tomto tématu už hovoří poslední dva, tři roky stále znovu ve svých hodnotících zprávách, výročních zprávách, tedy členské státy by, byly, by bývaly museli vědět, že v oblasti eh, eh, společné administrativy k určitým platbám vůbec nemůže docházet. V některých členských státech byly realizovány platby, kde by, kdy to vlastně není přípustné, kdy členské státy věděly, že tady administrativa udělala chyby. E, jako výbor pro kontrolu rozpočtu už se dlouho zaobíráme e, tímto tématem. Nejprve byl to člen liberální frakce, frakce, který nejprve navrhl, aby e, jednotlivá ministerstva financí předložili certifikáty, že dostali jejich práci, že prováděli inspekce a že nám mohou zaručit, že evropské subvence byly v členských státech skutečně potom také vydávány vydávány korektně, ale víme, že tento systém nefunguje, eh, protože na základě návrhu čtyř členských států jsme se tím v parlamentu zaobírali. Eh, ale netýkalo se to všech výdajů. My potřebujeme rozhodně Eh, nějaký postup, jak ty státy, ve kterých tomu dochází, ovlivnit a jak je nutit k tomu, aby ty peníze vrátili. Ale v odpovědích vašeho servisu na naše otázky čtu, že právě tady existují problémy. Tady pravíte v písemné odpovědi, že normálně je zapotřebí 5 až 8 let, než peníze, které se žádají zpět nebo by byly, by bylo nutno žádat zpět, že o ně skutečně bylo zažádáno. Čili eh, tato eh, metoda je velice problematická, když chcete donutit členské státy k tomu, aby se chovaly jinak. Chcete pokračovat v této metodě nebo eh, hodláte aplikovat jiné metody, abyste vnutili povinnost členským státům řádně nakládat s evropskými dotacemi, případně kontrolovat? A ještě další otázka. Vy jste byla vícekrát mezi námi, také sama jste se té záležitosti ujala Mám tím na mysli ten konflikt, který se již leta táhne mezi Olafem a dohlížecím výborem nad Olafem. My víme, že jednou z úloh tohoto dohlížecího výboru je zaručení nezávislosti prostřednictvím kontroly rozpočtu a také na základě využívání peněz, které se posílají dohlížecímu výboru, eh, aby prostě hodnotil práce generálního ředitele Olafu, ale mezi tím zřejmě došlo k nějakým dohodám. Mám pod, sice tedy dohlížecí výbor je nezávislý, ale eh, eh, ta druhá stránka mince je samozřejmě nezávislost jednotlivých zaměstnanců, kteří zde pracují. Čili moje od otázka zní, zda jste přemýšlela o tom, jakým způsobem a máte-li vůbec v úmyslu změnit eh, toto nařízení o OLAFu. Eh, může být to nařízení změněno v jednotlivých bodech tak, aby eh, spolupracovníci dohlížecího výboru mohli být Eh, jaksi zapracování do jiného místa v celé této mašinerii tak, aby sice dohlížecí výbor byl nezávislý, nemohl podlekat žádném, podlehat žádnému tlaku OLAFu, ale na druhé straně, aby existovalo více možností pro budování jejich kariéry, eh, protože ne bezpodmínečně to znamená, že do konce svého života budou pracovat v dohlížecím výboru a potom se dostanou zase někam jinam na komisi, ale mm, je zapotřebí bodově zmínit toto nařízení Olafu, o tom bych se od vás rád něco doslechl. Prosím další. Thank you. Paní místo předsedkyně, děkuji. Omlouvám se, že jsem tedy přišla pozdě, eh, a tedy, že, že jsme později předložili tu první analýzu, my bychom to měli dokončit. Eh, to spoždění mělo dva důvody. Za prvé to, že jsme tedy spolupracovali se členskými státy, protože to jsou také zúčastněné strany a během minulých šesti měsíců se nám tedy dostalo odpovědi od členských států, probíhala e, naše vzájemná komunikace, ale zároveň jsme se tedy chtěli e, podívat na to, jak to vypadá s ochranou e, rozpočtu a ve všech těchto úkonech jsme pokročili. Mohu říci, že tady to hodnocení velmi záhy dokončíme a jakmile ho dokončíme, tak ho samozřejmě poskytneme parlamentu. Velmi stojíme o to, kdyby stojíme tady o to, aby kolegové z OLAFu s námi diskutovali o tomto hodnocení, tak abychom věděli, jak ta celá situace vypadá. Pokud jde o druhou otázku, eh, která zazněla, tak eh, ta jednání neprobíhají. Já jsem slíbila minule, že vás o tom budu informovat. Eh, pokud jde o ten harmonogram, tak se domnívám, že je lepší, pokud budeme mít jistotu, že tady najdeme vzájemný soulad a že předložíme hodnocení které tedy bude zohledňovat všechny strany, ne hodnocení, které tedy eh, některé eh, aspekty, důležité aspekty eh, nezohlední. Pokud jde o ta jednání, tak k tomu mohu říci, že než to definitivní hodnocení bude hotovo a než ho budeme poskytovat Eh, parlamentu, než ho zveřejníme, tak eh, se k tomu více vyjadřovat nemohu. Pokud je o třetí otázku, to znamená eh, členské státy, tak členské státy o tom věděli, ale nejednali. A my musíme tuto praxi napravit. V tomto ohledu musíme přijmout dva velmi důležité kroky. Za prvé, přerušení plateb, to znamená, že zastavíme, přerušíme transakce a pokud nebude přijat žádný další důležitý krok, tak eh, tomu tak tady bude. A musím říct, že to eh, velmi dobře účinkuje. A musím říci, že už je tu eh, tedy zabudovaná pobídka která se snaží právě o e, takovéto preventivní působení. Určitě je potřeba ještě více času na to, abychom se poučili z toho, jak to bude fungovat, ale v každém případě e, toto je současná situace. Je to nová metodologie, my už v podstatě nezbíráme data na základě Eh, toho, že bychom objevovali, identifikovali konkrétní chyby a k ním přiřazovali konkrétní částky, které budeme požadovat zpět. My eh, provádíme plošné korekce, které tedy vyplývají z hodnocení auditorů. Samozřejmě, že to probíráme a konzultujeme i s národními vnitrostátními orgány, ale jsou to tedy eh, paušální korekce, které tedy můžeme provést velmi rychle to znamená, že je to mnohem účinnější. Pokud jde o další otázku, to znamená OLAF a dohledový eh, výbor. Já už jsem o tom hovořila na začátku, ale protože je to záležitost, která je velmi důležitá, dovolte mi, abych se k tomu vrátila ještě jednou. Parlament komisi požádal o to, aby se angažovala ve vztazích mezi OLAFem a dohledovým eh, výborem jak víte, tak jsme se o to snažili. Já osobně jsem eh, tady byla účastna mnoho jednání, při kterých jsme identifikovali naprosto konkrétní otázky, které by tedy mohly spochybnit tu skutečné, skutečnou intervenci, ať už si pod tím představíme cokoliv. Eh, v lednu se nám již podařilo Eh, tedy posunout ten rozpočet od dohledového výboru a OLAFu ke komisi. A druhá věc, kterou chci říci, my v tuto chvíli eh, vedeme jednání s nizozemským předsednictvím, pokud jde o eh, úmysl komise revidovat směrnici 863 Doufejme, že se nám tady dostane podpory nizozemského předsednictví, pokud jde o velmi eh, rychlé kroky. Ehm, chceme, aby ta eh, změna nebyla velká, abychom tady neotevřeli něco, co nebudeme schopni uzavřít. Eh, pokud jde o dohledový výbor OLAF, tak já mám pocit, že takovéto kroky by mohly pomoci vyřešit otázky, které tu uh, řešíme již velmi dlouho. Děkuji. A nyní paní kolegyně Ayala Sender. Děkuji, paní předsedkyně. Také já chci poděkovat paní místopředsedkyni za veškeré informace, které nám poskytla písemně a také chci poděkovat všemi spolupracovníkům za práci. A mám několik otázek i k tomu, co řekl kolega Vogan ohledně těch ukazatelů. Já bych chtěla znovu zopakovat tu potřebu a uznávám, že jste se snažili nalézt tu správnou formulaci, jak s tím pokročit, ostatně podporuji, ale určitě bychom potřebovali, aby to byl takový forma, na kterém se všichni zhodneme, protože mě znepokojuje spoždění a to, že nedosáhneme dohody, že to nebudou konsenzuální ukazateli a například účetní dvůr, ano, se chce účastnit na té pracovní skupině, a pokud by tu měla být tedy nějaká dohoda o tom, jaké ukazatele to budou i na té politické úrovni a jak tedy to budou poměřovat, tak se obávám toho, že pak se tu objeví nějaké práce, studie o ukazatelích, tak všechno do jedné kupy a prostě bude to matečné. Takže v první řadě bych byla ráda, kdybyste mě ujasnili, že vaším záměrem je dosáhnout koncenzu v co nejkratší možné době, abychom měli definitivní interinstitucionální dohodu dříve či později. A za druhé také, aby to nebyly nějaké protiklady mezi těmi ukazateli, které hodnotí to, do jaké míry aplikujeme strategii 2020 a mandát smluv, protože mám dojem u některých politik, že to tak nějak uh, hodně uh, prostě, eh, co se týče té strategie 2020, překračujeme mandát eh, smluv. A pak v té finanční oblasti tady mne zneopokuje to, že Evropská investiční banka do určité míry eh, tady um, tak nějak klade stranou některou stranou oblastní a pak tu komise říká, že určitá Eh, určitá část investic půjde prostřednictvím finančních nástrojů, takže já se obracím na paní komisařku, jak hodláte přinutit Evropskou investiční banku, aby se více přizpůsobila těm mandátům, co se týče soudržnosti, tedy vůči těm zemím, které to více potřebují nebo jsou postiženy krizi a jak více posílit eh, kontrolu nad eh, tímto vším, protože to nějak ztrácíme ze zřetele. A pak ta otázka centralizovaného řízení a to sdíleného e, řízení, protože tady je jasné, ten pilotní projekt týkající se výkonnosti, který se tu aplikuje na strukturální fondy, a na zemědělské e, fondy, ať je to FEOGA nebo ty přímé fondy pro venkovský rozvoj, tak to vyplývá tak, že se to pak neaplikuje na jiné oblasti a tam pak naskakuje ta míra chybovosti. A mám konkrétně na mysli kapitolu 5 a ty eh, otázky týkající se výzkumu. Ano, já jsem si vás vyslechla, že ta normativní část je příliš velká, že se snažíme jít cestou zjednodušování, ale já mám trošku strach. Eh, je to jako kdybychom říkali, že ti chudáci výzkumníci prostě jsou méně chytří než zemědělci ve chvíli, kdy mají implementovat tedy fondy a tím jim naskakuje ta míra chybovosti výš ale prostě od příštího roku ty fondy pro výzkum by měly být také rozděleny podle národnosti. Já už dva roky na to naléhám, aby to tam prostě už bylo, a za druhé, aby se na ně aplikovaly stejné audity které provádí pan Hogan ve chvíli, kdy v nějaké zemědělské oblasti dojde k problému. Takže když v oblasti výzkumu je nějaká vysoká míra chybovosti, prostě to tam jasně nefunguje, ať je to tedy v rámci toho sdíleného řízení, tak se zdá, že nakonec je tam méně kontrol, méně auditu a nakonec je tam pak i menší chyba protože to nikdo ani nějak nechce odůvodňovat. Takže si myslím, že bychom měli být spravedliví, prostě férovi a neklas něco vědomě stranou. A na závěr bych se vás chtěla zeptat, ono to tady již zaznělo, ale tak nepřímo, kdy k nám dorazí to vaše zhodnocení o těch eh, dohodách o tabáku, které vyprší v černu tohoto roku. A pak zaměstnankyně a zaměstnanci komise, tedy vašeho oddělení, pracovali 110 tisíc dní navíc bez nějakého proplacení, takže já bych ráda, kdybyste mi řekla, jakým způsobem jim to eh, nějak vykompenzujeme. Já myslím, že jim za to můžeme vděční, ale je třeba to nějak ocenit, protože eh, určitě je třeba si ocenit i práce našich eh, státních, tedy zaměstnanců institucí. Děkuji. Frau Vizepräsidentin, bitte. místopředsedkyně, prosím. Jsem velmi ráda, že jste se vyjádřili k indikátorům, k ukazatelům. Je to totiž naprosto klíčová záležitost. Musíme mít na paměti skutečnost, že ukazatele existují, že je máme ve víceletém finančním rámci, v tom novém eh, víceletém finančním rámci jsme se snažili najít indikátory, ukazatele pro měření pokroku. Nechceme eh, na ty indikátory úplně rezignovat, eh, nechceme zavádět něco úplně nového, chceme zjistit, jak fungují. Chceme zjistit to, kde by tedy mohly fungovat lépe, kde by mohly být lépe propojeny. Eh, učíme se tedy praxí, vyvozujeme závěry z toho, jak to funguje a to bude dlouhodobý proces. Nepochybně se eh, to nezmění ze dne na den. Měli bychom být v tomto ohledu realističtí, měli bychom si klást vysoké cíle, ale zároveň eh, bychom si měli uvědomit, že to není triviální, jednoduchá záležitost. V této souvislosti je velmi důležité, abychom měli ukazatele, které jsou vypovídající a které mohou vést k lepším výsledkům. Nepochybně postupem času to budeme revidovat, ale důležité je, aby eh, jsme na počátku měli eh, dobrý a fungující soubor ukazatelů. Musíme si uvědomit, že všechny tyto projekty tedy musí fungovat v zájmu evropských občanů a nepochybně eh, je potřeba zaručit určitou míru nezávislosti, ale zároveň jsou tu tedy, je tu určitá míra chyb, eh, které tedy jsou spojeny eh, s tím, jakým způsobem eh, Evropská komise poskytuje prostředky Evropské investiční bance a jak jsou tedy tyto projekty financovány. Já osobně považuji pro nás jako pro instituce za velmi důležité, abychom respektovali naše vzájemné mandáty a abychom také spolupracovali. Já jsem vždycky přítomná eh, na zasedání Ekofinu vedle pana místopředsedy Elira a vím, že právě on velmi silnou a pevnou rukou vede Evropskou investiční banku, že se snaží být, eh, snaží tedy o to, aby ta Evropská investiční banka byla inkluzivní, otevřená, transparentní. V posledku je to tak, že všechny instituce se musí eh, zodpovídat evropským občanům. To musíme mít na paměti. To je to, čím se naše činnost musí v posledku řídit. Pokud je o finanční nástroje, tak se snažíme vytvářet expertní vědení i v komisi. Naši kolegové se zabývají tím, jak tedy fungují programy jako například COSME a e, v komisi jsme dospěli k tomu, že musíme i nadále rozvíjet expertní informace, nesmíme se e, tedy spolehat na Eh, nikoho v těch záležitostech, za které zodpovídáme my. Nadia Calvino není pouze generální ředitelkou mm, ředitelství pro rozpočet, ale je to také osoba, která se zabývá tím, jak bychom mohli v komisi zlepšit kvalitu naší finanční zprávy, Musíme si uvědomit, že ve finanční správě pracuje 5 tisíc lidí. A proto je velmi důležité, abychom rozvíjeli jejich dovednosti, schopnosti, abychom se i nadále snažili o to, aby eh, tady ten další vývoj byl pozitivní. Pokud jde o fondy v oblasti Eh, výzkumu a o informace eh, o členských států. Já si nemyslím, že by tedy výzkumné instituce a výzkumníci samotní nebyli kompetentní. My se snažíme o to, abychom tedy respektovali jejich eh, pracovní čas a abychom je nezatěžovali něčím, co by tady bylo plítváním jejich času, jejich schopností, jejich časem, jejich schopnostmi. To má tedy Nadě naprostou pravdu. Pokud hovoříme o zjednodušování, tak to neznamená, že odstraníme veškerou kontrolu. Znamená to to, že chceme, aby kontroly byly eh, účinnější a aby efektivnějším způsobem odhalovaly nesrovnalosti. tomto ohledu tedy musíme nalézt rovnováhu mezi pravidly snažícími se o zjednodušení a e, zároveň musíme mít na paměti, že ta nová pravidla tedy musí být silnější, ne slabší, e, což vůbec není jednoduchý úkol, ale musíme se o to snažit. Musí to být naším cílem. Ty kontroly by tedy měly být účinnější, silnější, měl by to být výsledek, Eh, který, nebo měl by být jednodušší ta pravidla uplatňovat. Nicméně si musíme uvědomit, že pravidla eh, tu jsou a budou. Pokud jde o 110 tisíc eh, dnů práce navíc, Musíme poděkovat našim zaměstnancům, když takovýmto způsobem plní svoje pracovní povinnosti. Je důležité, abychom respektovali kvalitu velké většiny našich pracovníků v Evropské komisi. Musíme si uvědomit, že jsou skvělí, inteligentní, kompetentní, eh, pracují s nasazením. Ano, a určitě budou pracovat s ještě větším nasazením, protože se očekává, že budeme odvádět více práce za menších vstupů, za, s menšími zdroji. To znamená, že v tom musíme eh, pod, eh, podporovat, pouzbuzovat naše pracovníky, musíme jim zároveň eh, pomáhat v tom, aby se mohli dále profesně rozvíjet a já bych jim všem chtěla co nejsrdečněji poděkovat. Vím, že v Evropě se v tuto chvíli nacházíme ve velmi problematickém prostředí a lidé často získají dojem, že se jim nedostává uznání a respektu. Situace je skutečně složitá. Zároveň bych ráda zdůraznila, že máme velmi dobré pracovní podmínky, že tu platí eh, privilegia, je eh, tedy výsadou sloužit eh, v komisi, ale zároveň by naši pracovníci si měli být jisti uznáním, kterého se jim dostane. Ano, v tom s vámi souhlasím, ale je to bohužel tak, že Eh, ve členských státech je eh, tedy ten obsah práce někdy větší, ale uznání je určitě potřeba. Eh, nyní tu tedy máme další přihlášené řečníky. Nyní pan kolega Vali, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím pohovořit velice stročně. Já bych chtěl v první řadě poděkovat paní komisařce i Eh, jejím službám za ty odpovědi, protože jste odpovědi poskytli hodně. A první otázkou, to je ta tabulka, kterou jste nám zaslali ohledně tedy personálu uvnitř evropských institucí. Tady z těchto tabulek vyplývá, že ta situace má podobu obrácené pyramidy. Co se týče personálu, je tu tedy více řídících pracovníků než asistentů. A když se zaměříme na ty pozice, vidíme, že jsou to opravdu vysoké pozice, mají vysoké platy, když to srovnáme i se soukromým sektorem, takže to je zase problém. Již eh, několika lety ta čísla zůstávají, takže jak hodláte vyzměnit tuto situaci? Pak další dvě otázky. K těm velkým projektům. Tady zaznělo vícero otázek, co se týče jednoho velkého projektu, Eh, týkajícího se přímo Evropské komise. Týká se to projektu objemu nějakých 40 miliard eur. Železniční propojení Turína, Lyonu a eventuálně ještě dalších částí Francie. V této eh, souvislosti se zatím pouze revidovala studie, provedeny byly předběžné práce, inspekce, takže stanovily se eh, značné finanční prostředky, ale eh, vlastně to započalo už někdy v roce 2008. Komise se spoluúčastní 30 z těch dvou eh, předběžných miliard, to je tedy ta první část inspekce, příslušné studie, která měla být zakončena do roku 2012, ale to neskončilo, takže se to protahuje dál. Bylo, šlo to do eh, pro, konce prosince 2015, ale ani tato lhuta nebyla dodržena, je tam tedy další spoždění a my máme velké pochybnosti, co se týče hodnocení ekonomického dopadu i environmentálního dopadu celého projektu. A já se tedy ptám, jak je možné eh, i nadále tento projekt odůvodňovat a obhajovat, když už tu došlo k tak zásadním prodlevám. Na základě jakých objektivních kritériích trváte i nadále na této práce? Tady se jedná opravdu o 40 miliard, to není maličkost a ani to není nějak logicky podmíněno něčím jiným, než že tu nějak jaksi obíhají peníze v celém tom systému lobbystů. A pak ještě často zaznívá ta otázka toho, že členské státy mají v rukou prostředky pro fond pro uprchlíky a nemusí úplně do detailu vypisovat, jak konkrétně s nimi vynaložili. Já jsem nedávno hovořil s panem komisařem Avramopoulosem ten mi řekl, že komise plně deleguje kontrolu členským státům a to je přístup, se kterým nesouhlasím, protože pokud tedy komise dává k dispozici prostředky, my tedy dáváme nyní hodně prostředků i Turecku a jiným třetím zemím, a pokud nebudeme eh, nějakým lepším způsobem kontrolovat ani situaci v EU, jak to tedy bude vypadat potom v případě třetích zemí? Buď tedy tu budeme mít nějakého soukromého inspektora, který to zjistí, jak to funguje, nebo jak se dopracujeme eh, k těm informacím, k těm přesným technickým informacím, protože tu problémy jsou a lidé chtějí vědět, jak se vynakládá s jejich eh, penězmi právě v těchto dvou oblastech. Paní komisařko, prosím. In, uh, in terms of the Co se týče té otázky lidských zdrojů, jaká je tedy situace? My se snažíme eh, implementovat eh, tu reformu z roku 2004 i 2008. Ta z roku 2004 byla teda podstatnější, ta přesunula to nabírání ehm, z komise na instituce na, řekněme, nižší úroveň. Na, to znamená, to je um, ten, eh, ta kategorie AD5. To znamená, my jsme nabrali pracovníky, pak eh, tedy došlo eh, k reformám a nyní tu máme tedy vysoký počet těch vyšších úředníků. Ale co se týče tady toho poměru mezi managementem a zaměstnanci, když srovnáte komisi s jinými podobnými institucemi, tak to opravdu není nějak příliš nad tím poměrem, jaký funguje v jiných veřejných institucích. Ehm, asi to není srovnatelné s tím soukromým sektorem, ale s těmi veřejnými subjekty, pokud to tedy srovnáme i s členskými státy, tak bychom i zde zaznamenali podstatnou podobnost. A navíc, jak jste zaznamenali z našich odpovědí, je tu podstatné odlišení toho, jak se tento poměr aplikuje eh, v různých odděleních generálních ředitelstvích. Zase to záleží na charakteru daného oddělení Buď tam může být větší nebo menší poměr toho stafu vůči manažerským pozicím. Například tedy já, a, jak si vedu celou řadu těch oddělení a můžeme mít určitý druh managementu, u těch lidských zdrojů nebo u rozpočtu a jí úplně jiný poměr u překladů a u tlumočení, protože právě i ty úkoly, vlastně ten charakter je úplně odlišný. To znamená, je třeba to tam specializovat, vytvářet další podskupinky, potřebujete tedy více manažerů a jinde je to homogenější, jako třeba v tom překladu a tlumočení, to znamená, ten počet ředitelů a manažerů nemusí být stejný. To znamená, zase my se snažíme jít cestou synergie a efektivity a stále tu platí ten cíl i nadále vylepšovat naše struktury, tedy dívat se tak nějak horizontálně na ty služby, které jsou univerzálně jako eh, lidské zdroje komunikace IT, a pak vertikálně u některých jiných generálních ředitelství odděleně, kde jsme přesvědčeni, kde je zapotřebí ještě více prostoru pro vylepšení. Takže my si uvědomujeme tu potřebu i nadále se lépe organizovat. Pak k té záležitosti Lionu Torina já bych tady k tomu ještě mohla něco více doplnit, než jsme napsali v těch písemných odpovědích, tedy podobně spadá ta zodpovědnost za OLAF, takže jsme dokončili analýzu toho projektu vysokorychlostního spojení mezi Lyonem a Torinem. E, zdá se, že tu jsou možné e, nesrovnalosti v projektu e, kofinancovaného z TNT a uzavřelo to bez doporučení, protože OLAV nenašel podstatné podezření těch nesrovnalostí v projektu. Pokud budou k dispozici nové informace, tak to samozřejmě může být revidováno. To je tedy jenom taková stručná připomínka z mé strany. Ano, vy jste nadnesl tu otázku finanční a environmentální schůdnosti. My jsme vám poskytli odpověď v tom písemném dotazníku a já bych navrhla tedy, že se můžeme zeptat našich kolegů, aby to ještě um, podrobněji popsali, protože ty informace, které my máme, jsou stejné, jako vy máte. Vyplývá to z toho písemného dotazníku, ale rozhodně vám můžeme ještě doplnit dodatečné vysvětlení tady k této věci. A pak otázka uprchlíků. co my interně um, uplatňujeme tedy v EU. Tady máme kontrolní systémy země od země, a kontrolní systém komise a pak máme ještě účetní dvůr. A to samé se aplikuje také na financování ve třetích zemích s doplněním toho, že v těch třetích zemích se zaměřujeme a požadujeme velice konkrétní projekty, jako například ta otázka toho zařízení v Turecku, až to bude tedy fungovat. A tady se opravdu zaměřuji na to financování z komise, tak jsme tam identifikovali konkrétní projekty, aktivity a budeme kontrolovat, jak ty prostředky byly vynaloženy. Pokud je tam vyšší riziko, tak tam vysíláme naše konkrétní zaměstnance. U humanitární pomoci tam dochází k rychlému vynakládání prostředků za složitých situacích, tak tady jsme před lety učinili rozhodnutí, že vytvoříme místní um, kanceláře se zaměstnanci Evropské komise, řekněme, na nějakých 40 místech. Máme tedy lidi, to znamená, to jsou oči a uších evropských daňových poplatníků a oni opravdu dohlíží na to, jak se vynakládají ty evropské prostředky. A mohu vám eh, říci, že toto je opravdu velice cená služba, Evropské komise a jde to ještě dál, protože v mnoha případech členské státy prostě nemají eh, své zastoupení, takže právě spoléhají na, tu, na ten náš způsob kontroly. A my opravdu nikdy slepě nespoléháme na nějaké informaci, my si to prověřujeme. jako další kolega, jo, prosím. Merci. Děkuji. Drazí kolegové, vážená paní místopředsedkyně, děkuji vám mnohokrát za vaše práci. Mám více otázek v souvislosti s tím, co tady zaznělo. Aspekt eh, výdajů eh, Evropské unie a také aspekt dopadu jejich eh, je třeba posuzovat politiku podle výsledků a to bylo také samozřejmě záměrem naší zpravodajky, ale tady vidíme, že výdaje a správnost výkladu, eh, vý, eh, nebyla tak správná, bych vám dal příklad. Eh, dnes ráno Parímač psal, a to není zrovna euroskeptický deník, napsal, Eh, že dochází eh, k problematikám zadávání veřejných zákazek. Obrátil se na Evropský soudní dvůr a eh, um, um, upozornil na to, že dochází k signifikativní chybovosti a nesprávnému zadávání zákazek a že dochází ke ztrátě více miliard eur. A vy jste eh, samozřejmě eh, viděla zprávu Evropského eh, účetního dvora. Už minulý rok jsme hovořili o chybovosti. Nemělo by se přepracovat tato zmínka o chybovosti, protože když se tady analyzuje a propočítávají se například ty poměry, kolik dotací tam bylo dáno, jaký výsledek byl, když se podíváme, ne, v oblasti zadávání veřejných zakázek to není chyba, to je korupce. Mezi chybou, kterou lze připustit, a snahou eh, zneužít evropské subvence, no tak to je enormní rozdíl a to by mělo být zaznamenáno, eh, protože v tom případě by chybovost možná byla daleko nižší a korupce daněko jako vyšší. A to by bylo možná jednodušší a přehlednější. Ale eh, k této chybovosti a mm, k tomu všemu, co vidíme v této evropské politice, eh, mohli si to dovolit eh, a e, také o tom hovoří Evropský účetní dvůr, že je třeba mít daleko flexibilnější přístup. E, v tom případě by bylo možno vyřešit už zepředu řadu problémů. E, to znamená, že v současné, a to je teď můj názor, nej, se nevzdalujeme v Evropské unie příliš daleko politicky Sovětského svazu a vzdalujeme se od principu subsidiarity, která byla myšlenkou při zakládání našeho společenství, ale to je spíš filozofický problém. Ale jedinou otázku, kterou vám chci položit, co hodláte udělat, a když se tady podívám na zprávu, která byla uveřejněna, komu se to, jak se to jmenuje, promiňte, z organizace, kterou předložila organizace, která hovořila o auditu při hodnocení komise Barosa. Pod tímto předsedou tady pracovali nadnárodní společnosti, Eh, a pracovali tady komisaři. Jedna z nich byla komisařka, která byla členem agrochemického nadnárodního podniku, co pak tady nebyl eh, problém konfliktu zájmu. To by mělo být zakázáno. A druhý komisař byl vyjednavačem transatlantické smlouvy a dnes sedí v nejrůznějších finančních společnostech, eh, které by mohly být ti, kteří by měli užitek z budoucí smlouvy. Jak hodláte zamezit v budoucnosti tomu, aby komisaři, kteří mají plnit dnes velice důležité úlohy eh, v, na Evropské komisi, se neocítali v konfliktu zájmu? Protože samozřejmě, když evropští občané hledí na to, eh, jak to tady funguje, aby vůbec rozuměli, pakliže tomu trochu rozumí Evropské unie, no tak si zítra řeknou, no konec konců komisař, který dnes má na starosti, na starosti záležitosti Evropské unie, dnes, no tak bychom ho nemohli zítra najít v těch a v těch pozicích v nadnárodních společnostech, eh, které oslabují prostě imič Evropy. Děkuji vám. Děkuji. On the error rate. Uh, Pokud jde o tu chybovost. Ano, samozřejmě musíme rozlišovat mezi chybami, které jsou prostě chybami a eh, korupcí a podvody. My tak rozlišujeme, my tak činíme, my jsme tady prokázali, že e, tady e, podvody jsou mnohem nižší než celková míra e, chybovosti. Ne, neřeší se tím vše, ale 0,2% připadá na to. To znamená, že 4,3 na straně jedné a 0,2 na straně druhé. Pouze uh, tolik, který chci říci uh, uh, pro jasnost. A zároveň musím zdůraznit, že to je to, co jsme zachytili. Může toho být víc. Uh, dobře, takže chybovost a podvody. Ano, máte pravdu, pro občany je velmi obtížné to navzájem rozlišovat. A to je otázka, Eh, která tu již zazněla, jak o tom můžeme lépe komunikovat. To znamená, že se musíme soustředit na to, eh, jaké jsou eh, výsledky, čeho dosahujeme prostřednictvím těch peněz, jak tedy posunujeme to celé směrem vpřed. To musíme zdůrazňovat. Pokud jde o konkrétní otázku, která se týkala eh, transparentnosti těch aktivit po vypršení mandátu. Nyní tedy existuje kodex chování pro komisaře a je tu požadavek 18 měsíční lhuty pro opuštění úřadu. Během těchto 18 měsíců žádný bývalý komisař nemůže vyvíjet aktivity eh, bez toho, aby k tomu získal jakýsi jakési, jakousi zelenou povolení od ad hoc výboru pro etické otázky. Tento ad hoc výbor pro etické otázky se skládá ze tří eh, respektovaných nezávislých osobností a právě tento výbor tedy odsouhlasí a neoba, ne, nebo naopak zamítne žádost komisaře. To je tedy těch prvních 18 měsíců. Po vypršení této hůty 18 měsíců už činnosti bývalých komisařů monitorovány nejsou, ale během prvních měsíců je ta kontrola velmi podrobná a e, musím říct, že došlo k mnoha případům, kdy bývalí komisaře, komisaři e, tedy požádali o Eh, souhlas se svou činností, ale byly tu velké výhrady a toho souhlasu se jim nedostalo. To znamená, že ten eh, souhlas, to povolení není v žádném případě automatická záležitost. Zároveň musíme dostat transparentnosti, to znamená, že existuje webová stránka, na kterou se může podívat každý občan a může zkontrolovat, jestli je to tedy uh, eh, EC, Europe, uh, Europe a EU, Transparency a tak dále. Já vám ten konkrétní link mohu poslat. Pokud se na tuto webovou stránku podíváte, tak zjistíte, že ta informace je tam veřejně přístupná. Objevily se nějaké návrhy, které se snažily o to, to ještě posílit, přísnit. Určitě se jim budeme věnovat. Nejprve ale chceme zjistit, jak funguje ten stávající systém, protože jsme ho právě zavedli. Po 18 měsících jeho fungování chceme provést jakousi inventuru a zjistit a zamyslet se nad tím, jak dál. E, paní kolega Ayala Zender měla ještě doplňující otázku k nezodpovězené otázce a já sama e, chci také položit jeden dotaz. Já jsem jenom chtěla připomenout, i když jste samozřejmě ze široka hovořila o tom tabáku, já jsem se konkrétně ptala na to, kdy bychom mohli tedy očekávat nějaké to hodnocení, analýzu těch tabákových dohod, kdy to bude, řekněme, vyzrálejší, abychom tedy i my měli možnost se k tomu vyjádřit. Um, Já se omlouvám, že jsem na to uh, nezodpověděla. Já jsem řekla tady, že na tom pracujeme a to dokončení očekáváme v brzké době. Když jsem řekla brzy, měla jsem na mysli týdny, ne měsíce, ale nechci samozřejmě tu stanovovat nějakou jasnou konkrétní lhutu, protože chci opravdu, abychom měli v konečném důsledku kvalitní uh, Eh, produkt, prostě eh, zhodnocení, eh, kterému budeme moci důvěřovat, takže za několik týdnů. Děkuji mnohokrát, já jsem se taky ještě sama zapsala na seznam řečníků, protože jsem chtěla poděkovat. Nemyslím to ironicky. Chtěla jsem poděkovat za to, že jste nám ještě nikdy nelhala. A to už je pokrok protože často klademe otázky, které nejsou zrovna příjemné a přesto dostáváme na tyto otázky detailní odpovědi podložené fakty. A za to vám jsem skutečně vděčna. Jsem také vděčná za to, že já sama jsem položila písemné otázky týkající se eh, výdajů na zasedání OLAFu. Bylo to mezinárodní zasedání, které OLAF organizoval v Rivě a bylo mi sděleno z vaše, od vašeho předchůdce, že 30 tisíc euro byla zaplacena externímu, poskytovali služeb a vy jste o 6 měsíců později řekla, že to bylo 118 tisíc eur. A to tedy už je rozdíl. Takže děkuji vám za tuto informaci a já bych se ještě zeptala na několik záležitostí. Musím si, že budeme muset ještě přece jenom docílit určitých upřesnění dalšími otázkami a je mi líto, že to pro vás bude znamenat ještě více práce, ale nebude to tolik, kolik už jste toho měla. Dvě věci. Ve vašich odpovědích jsem shledala především osobně to zajímavé to, že e IB že se napsalo Sýrii a tady jistě budou ještě písemné dotazy, protože těchto 202 milionů eur, které EIB má poskytnout na základě poskytnutí platby z Evropské unie, je třeba vědět, kdo v Sýrii tyto peníze dostane či dostal na jaké investice byly realizovány. To by mě tedy uh, Eh, zajímala prosím o písemnou odpověď, ale chci za to skutečně poděkovat, že jsme to doposud nevěděli. A teď zdroje pro mladé lidi, ne, human resources, pardon, lidské zdroje. Eh, to byla otázka 38. Odpověď eh, že tady máme velk překvapivě vysokou nemocnost. Na komisi je nemocnost srovnatelnou s pracovišti na stavbě, kde se pracuje daleko náročněji. Já to považuji za dramatické. Tady dochází ke zřetelnému zvýšení nemocnosti. A když se podíváme, jak dlouho byli zaměstnanci nemocní, čili ti, kteří byli nemocní, tak to bylo 60, 65 zaměstnanců, kteří byli nemocní, no tak to já osobně považuji za vysokou nemocnost. A z těch, co byli nemocní, průměrně to bylo 19,4 dnů, no to jsou skoro čtyři týdny. E, e, to teda, když už někdo onemocní, tak rovnou na čtyři týdny, to mi přijde tedy mimořádné a chci se vás zeptat, jaké závěry z toho učiníte či jste učinila. Jistě se jste s tím také zaobírala. To je první část mé otázky. Druhá část se týká, no to je otázka k reflexi, otázka týkající se her, harašení, harassmentu a otázka, že se ještě jednou podíváte tady na to, to bych ráda viděla. Do, kdy to bude tak eh, už daleko, až, nás budete, až nám budete moci fundaveně říci, jaké postupy plánujete. My jsme viděli v jednom slyšení, že výdaje na harassment už jsou velice vysoké, například 50 tisíc euro na jeden případ. Ale vím, že tady je třeba jedna, to je moje druhá otázka. A na jednu otázku nezazněla odpověď a sice eh, členové kabinetu bez konkurzu, eh, odboráři jim říkají parašutisti, eh, byli v roce 2014 přijati do komise. To byla Eh, to bylo období, kdy se eh, měnilo složení komise. Nebojte se, budete mít čas k písemným odpovědím. A chtěla jsem vám skutečně nesmírně poděkovat za obsahově velice bohaté odpovědi. Víme, že tomu tak vždycky nebylo v minulosti. Víme, že eh, služby připravily detailní informace, které potom určitá jiná místa zase proškrtala. Děkuji vám mnohokrát. A teď mám ještě otázku na účetní dvůr. Odpověď 23C a související s otázkou. Bylo to doporučení ve výroční zprávě týkající se finančních nástrojů a prodloužení finančního základu. Zda komise to může udělat nebo ne. Já osobně mm, té odpovědi nerozumím odpovědi komise a bylo by fajn, kdyby účetní dvůr nám k této otázce komise 23 se mohl zaslat písemné stanovisko. Děkuji vám předem. A vy máte teď slovo, paní místo předsedkyně, prosím pěkně. Thank you, thank you. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jsem ráda a vděčná za to uznání, které jste přednesla. To znamená, že Eh, jste uznala, že jsme se snažili ze všech sil eh, a co možná nejlépe odpovědět na vaše dotazy. Pokud jde o ty doplňující eh, dotazy, tak to vám dodáme. Já v tuto chvíli nejsem schopná k tomu nic blížšího říci. Pokud jde o tu otázku, proč je tak vysoká a rostoucí nemocnost, je to záležitost, kterou se zabýváme, kterou analyzujeme. Odrazilo se to i e, v průzkumu mezi zaměstnanci, e, čeho se obávají. Zjistili jsme, že je tu větší míra stresu, protože e, zaměstnanců komise je méně a zároveň prostředí, ve kterém ty lidé musí pracovat, je mnohem složitější. Pokud jde o vaši otázku, co s tím chceme dělat, tak my jsme v letošním roce zahájili nový program Fit at Work, eh, Fit na pracovišti. V tomto programu se tedy snažíme skombinovat čtyři různé druhy opatření. Za prvé, psychologická podpora, lékařská podpora, to znamená, že se zaměřujeme na ty věci, kterých se obáváme, syndrom vyhoření a tak dále. Za druhé podpor, eh, podpora živého, eh, zdravého životního stylu. Eh, vytvořili jsme v jednotlivých budovách komise nové tělocvičny, tak aby lidé měli možnost se pohybovat, aby měli snažší přístup do fitness sálů, abychom je podpořili eh, v jejich fyzické činnosti. Eh, kromě toho jsme v jídelně zavedli eh, jídlo, které bude zdravé, které bude tady odpovídat tomu fit programu, protože i jídlo je v tomto ohledu velmi důležité, ale nejdůležitější je to, aby lidé měli větší možnost si stanovit pracovní dobu sami podle jejich podmínek a požadavků. Podporujeme i práci na dálku, to se netýká pouze matek, ale také otců, kteří mají malé děti. Chceme zajistit to, abychom lépe porozuměli tomu, co se skrývá za tou rostoucí nemocností, čím je to vlastně dáno. Musíme si uvědomit, že eh, máme co dočinění eh, s dlouhodobými nemocemi. Některé, některá onemocnění netrvají dny, ale i eh, roky a musíme tedy zamezit tomu, aby ta nemocenská byla zneužívána. Musíme se snažit zajistit, aby abychom tedy věděli, aby i manažeři dobře věděli, co se děje v jejich týmech. Musíme se věnovat rizikům, která, která vedou k syndromu eh, vyhoření. To eh, mě osobně velmi znepokojuje. Ale kromě toho je tu další riziko a sice nerovnoměrné eh, rozložení práce, nerovnoměrné rozdělení práce mezi jednotlivými zaměstnanci. To znamená, že my se chceme soustředit na ten střední management a chceme tedy pomoci eh, manažerům v tom, aby měli lepší manažerské dovednosti, eh, aby rovnoměrně rozdělovali úkoly mezi zaměstnance. Nej, není možné, aby silní lidé pracovali pravidelně přes čas. My tedy chceme hodnotit kvalitu a výkonnost manažerů a v tomto hodnocení se tedy Eh, snažíme zaměřit především na manažerské dovednosti těch manažerů, tak aby byli schopni dobře řídit svěřené zaměstnance. To je pro nás ta nejdůležitější věc. Pokud jde o tu Sýrii, tak eh, k tomu tedy poskytneme další informace později. Eh, harassment, harašení, obtěžování. V tuto chvíli se soustředíme na eh, ty doprovodné pokyny. V tuto chvíli nemáme žádné konkrétní návrhy, které by se týkaly revize příslušné politiky. Snažíme se zavést strategii pro uh, diverzitu. Snažíme se tedy zdůraznit rozdíly mezi lidmi. Chceme, aby právě diverzita, různost lidí byla důležitým tématem, protože právě to může způsobovat eh, problémy na pracovišti, včetně harassmentu. Soustředíme se na to, ale v tuto chvíli tedy nenavrhujeme revizi eh, celé politiky týkající se harassmentu, snažíme se provádět to stávající a snažíme se být více, si více vědomi toho, co z toho vyplývá pro kvalitu um, managementu. Chtěli bychom tedy uh, klást větší důraz na uh, diverzitu mezi lidmi. Paní kolegyně, já vám poskytnu tedy i uh, později velmi podrobné informace o této otázce. Děkuji. Já si myslím, že otázka nemocnosti a příslušného vývoje nás bude nepochybně ještě zaměstnávat a mm, v průběhu tohoto roku se tím můžeme ještě zabývat, protože to je určitě smysluplná věc. Tím jsme se dostali tedy na konec našeho dnešního slyšení a na závěr tedy dostane slovo Evropský účetní dvůr, pokud tedy pan Lazaro nebo pan Kardy eh, by se chtěli ještě jednou chopit slova. Prosím. Thank you. Thank you, chair. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Na závěr bych eh, chtěl váš výbor ujistit, že i nadále budeme podporovat tu vaši veřejnou dohlížecí činnost a jsme připraveni podporovat i komisi v těch výzvách, které stojí před nimi. Děkuji vám. Thank you, Chair. I'll, I'll try to be... Děkuji, paní předsedkyně. Já také pohovořím rychle, ale pomalu. Jen několik takových připomínek, ehm, co se týče účasti účetního dvora na té práci v rozpočtové oblasti. Pokud budou nějaké pochybnosti, tak samozřejmě my se snažíme zajistit nezávislost této politiky, transparentnost a my se snažíme vždy ehm, vlastně poskytovat tuto naši expertízu. A co se týče toho pilotního projektu, o výkonnosti a příslušné kapitoly. To tedy bude pokračovat ještě několik let a pak tedy teprve to budeme moci zhodnotit a uvidíme, a jak zhodnotíme ty první roky zkušenosti. A pak tedy dostanete i příslušné sdělení, pokud váš výbor budete mít, bude mít zájem, aby ta, tento projekt jaksi pokračoval. A co se týče tedy toho vylepšení těch ukazatelů, toho propojení a příslušných eh, cílů a záměrů. Tady má komise pravdu, je to složitá záležitost, ale my eh, v naší práci zaznamenáváme mnoho příležitostí, mnoho věcí, které opravdu mohou být eh, lépe nadefinovány. Dokonce i v kapitole 3 v letošním roce je tam určitý počet cílů, eh, kde se hovoří o těch inteligentních kritériích, jsou to eh, i kritéria dalšího eh, druhu, takže je důležité podpořit komisi, aby podporovali v této své práci a aby si vzali k srdci i to sdělení, které jsme jim my poskytli. Děkuji vám. Um, do do you write us a letter? Pošlete nám dopis, pošlete nám něco týkající se 2030, nebo musíme my nejdřív napsat dopis vám? OK, tak děkuji, jenom abychom se ujistili, Nemusíte nám znova psát dopis. My vám poskytneme písemnou odpověď, co možná nejdříve. Děkuji. No to je báječné. A slovo má paní zpravodajka. Martino, prosím. Mám několik bodů, možná, že by bylo lepší, kdybych taky napsala, já vám to napíš, já vám to řeknu. Eh, co se týče slyšení o udělení absolutoria závěrem bych chtěla nejprve poděkovat komisi a sice jednomu každému na komisi paní místo předsedkyně především za vynikající spolupráci a za vynikající písemné odpovědi. Děkuji také za spolupráci Evropskému účetnímu dvoru. Měli jsme též vynikající spolupráci a jak víte, absolutorium je záležitostí pokračující, kontinuity. Víte, že tento rok bude také užitečný a plodný pro příští a pro všechna další absolutoria. A tím jsem nechtěla říct, že odpovědi komise, které eh, většinou byly vynikající, jsou plně uspokojivé. S některými jsem nebyla spokojená, pokoušela jsem se něco vyjasnit eh, dnes, ale pořád ještě mě neuspokuje odpověď týkající se priorit Junckerova plánu, protože se domnívám, že z evropského rozpočtu to vůbec nebude možné eh, nějak zaplánovat, že tady, vidím tady prostě rozbor, eh, rozpor mezi zásadou z, eh, roz, založeném na čerpání rozpočtu a to, co jste řekla vy na výsledcích, ale mám tady řadu dalších bodů, hm, jinými slovy. Ehm, přičem přijde mi předčasné hovořit o udělení absolutoria, čo nikoliv, protože v tomto bodě budu potřebovat závazky od komise. A Mm, teď některá veškerá témata, ale potom se zmíním i o některých specifikách. Za prvé, eh, co se týče té performance, eh, my bychom chtěli, aby komise zvážila, jak smířit v dlouhodobém výhledu vícehledý finanční výhled a programování dlouhodobé, protože to se od sebe liší, už jsme od sebe o tom hovořili. Za druhé, přáli bychom si, aby komise zajistila propojení mezi cíly EU 2020 a partnerskými dohodami a kooperačními programy s členskými státy. Pak specifické body týkající se DG Agri Management plánu, protože my bychom rádi znali plné znění cílu a zatím tedy o tom nevíme přesně. Víme, že tam prostě budou nějaké nové cíle, potřebujeme jasné indikátory a je třeba aby se soustředili na další rozdělování v oblasti společné zemědělské politiky. Eh, už jsme o tom také hovořili s příslušným komisařem. Eh, co se týče příjmu, potřebujeme závazek od komise, že v případě že dojde-li k nové iniciativě, která byla již nastartována v roce 2013, potřebujeme harmonizaci harmonogramu pro revizní eh, balance příjmů v jednotlivých členských státech. O tom už se hovořilo v, abs- v udělování absolutoria minulého roku. Potřebujeme tedy, aby to byl plynulý postup. Bod číslo 5 Eh, velice spolupracujeme eh, s Evropským účetním dvorem v oblasti eh, plánu, co se týče cash flow, protože závazky, které nás čekají, budou opět problematické. To bylo už problémem při udělování absolutoria v minulém roce. Jak tady zaznělo během slyšení i během toho dnešního, vyslovili to někteří kolegové, eh, to je to ta pozornost, při velice dělá pozornost, kterou věnuje ti sdělovací prostředky a také občané tomu, jak to tady funguje s evropskými subvencemi. Čili my bychom chtěli, aby Evropská komise se také zavázala k tomu, že bude sledovat etický kodex komisařů, aby se nedostávali do konfliktu zájmů. Nemohu se nezmínit o evropských školách. My chceme, aby tady komise byla proaktivní, aby zabezpečila, že ta doporučení, která vyslovil Evropský účetní dvůr 27. listopadu 2015, byla naplněna. Tento závazek potřebujeme tedy rovněž číslo 8. Specifické re, doporučení eh, podle speci, jednotlivých států. My bychom chtěli, abychom generálně ředitelství ve svých ročních aktivitách zveřejňovali ve svých zprávách právě jejich eh, doporučení specifická pro jednotlivé státy. Bod 9 se týká expertních skupin. Potřebovali bychom, aby komise zabezpečila flow-up mezi požadavky parlamentu po schválení rozpočtu v roce 2014 bod 10. Tři specifické záležitosti, já o nich teď nechci záležit, nechci se k ním vracet, protože o tom už leco zaznělo. Ale tady potřebujeme mm, takový volný závazek eh, hodnocení tabákové dohody, za druhé OLAF a třetí bod migrace a azylová politika. A samozřejmě, paní místopředsedkyně, kdybyste měla nějaké jiné závazky ještě na mysli, rádi je přijmeme, eh, protože jsme vedli ten eh, mnoho diskusí a víme, co vše se nám honí v hlavě a já bych velice ráda, aby komise tyto závazky dobře formulovala. Možná v nějakém dopise nebo v nějakém písemném stanovisku, ale samozřejmě potřebovala bych to před tím, než budeme mít rozpravu se všemi stínovými zpravodaji a než budeme mít rozpravu o návrhu zprávy o udělení absolutoriu a to bude 23. února v našem výboru. Takže doufám, že to je příjemný závěr tohoto slyšení a skutečně ještě jednou znovu děkuji všem za tuto spolupráci. A stojí před námi ještě mnoho práce ale myslím si, že eh, by tento postup udělování absolutoria mohl probíhat velice dobře. Děkuji vám. Já tam myslím, že am Děkuji. Tím jsme tedy dospěli k závěru naší dnešní schůze. První, další schůze se koná 28. ledna eh, mezi 9. hodinou a 12.30. To znamená, že eh, vám všem přeji hezký večer. Paní místo předsedkyně, vy jste tady musela pracovat přes čas kvůli nám, takže vám přesto přeji hezký večer a i zaměstnancům OLAFu přeji zítra pěkno, pěkný večírek. Jsem velmi ráda eh, nebo velmi potěšena tím, že management tedy zaměstnancům organizuje takovou akci. Děkuji a těším se na viděnou ve čtvrtek.